Okay, if uh, people could settle. Vážení kolegové, prosím, posaďte se, abych mohla učinit ty formální náležitosti. Nejprve přijetí pořadu jednání, takže považujeme ho za přijetý. Pak tady máme schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech 28. ledna, 30. ledna, 3. února, 12. až 13. února, 13. února ještě jednou a 17. února. Všechny z roku 2014. Předpokládám, že tyto zápisy také mohu považovat za schválené. Děkuji. A teď se dostáváme k sdělení předsedkyně. Nejprve vás chci informovat o probíhajících trialozích. Pokud jde o SRM, poslední trialog se konal 25. února a Jednací tým parlamentu vyjádřil své zklamání kvůli nedostatečnému vyjednávacímu mandátu předsednictví a kvůli zpomalení celého procesu vyjednávání. Eh, ano, bylo to skutečně pro nás trochu zklamání, protože jsme mysleli, že byl poskytnut flexibilní mandát, ale zdá se, že ta flexibilita tak nějak přes víkend zmizela. Další, eh, dále byla diskutován přístup k rozhodování a e, u fondu jednotného řešení problému bank, především pokud jde o možnost transferu prvků mezivládní dohody do mechanismu SRM a příspěvku Rozsah mechanismu SRM, státní podpory a doložka o přeskumu, to byla další témata, o kterých se diskutovalo a příští trialog proběhne 4. března. Pokud jde o směrnici o platebních účtech, první trialog proběhne 26. března. Zaznamenal se pokrok v oblasti sankcí příslušných úřadů a dále je tady ale nedořešená otázka pravomocí v některých důležitých záležitostech, jako je přístup k základním platebním účtům, přeshraniční převádění a další na 13. a 20. března jsou naplánované další trialogy. Jednání pokračují s cílem dosáhnout kompromisní dohody ještě v tomto volebním období. Akce pro škody. Druhý dialog proběhl minulý čtvrtek ve Štrasburku. Byl zaznamenán pokrok u několika bodů, zejména pokud jde články 12 až 15, to jsou nadměrné náklady, dále eh, vlastně vzájemné působení škod a pokud, to je nový bod zavedený parlamentem a pak tady jsou ještě určité otázky týkající se společ, sdílené odpovědnosti, to je článek 11. Nepodařilo se ještě dosáhnout dohody o zveřejňování důkazů což je především článek 6 eh, a ani článek 9, to jsou národní rozhodnutí. Eh, ještě by se měl konat další trialog někdy v polovině března. Zase to chceme eh, vyřešit ještě během této eh, volebního období. Potom USIC 5, to je zpráva Svena Gigolda. Na základě kontaktu mezi všemi třemi institucemi bylo dosáhnuto dohody v písemném řízení. 26. února se měl konat trialog, ale ten tedy nebyl nutný. Jsou tam otázky například zneužívání postavení na trhu režimu sankcí, byla dosažena dohoda ohledně hlavních pokynů, pokud jde o působnost, pokud jde o pokryté osoby v oblasti jusic a politiky odměňování. Jedná se také o otázky, když manažeři jusic se delegují úkoly na třetí strany. Výbor bude konzultován běžnou cestou, jakmile dostaneme formální Eh, potvrzení koreperu, že s textem souhlasí a plánujeme to zatím na druhou dubnovou plenárku. Vyrozuměla jsem, že ještě eh, o některých věcech se nadále diskutuje, ale snad to bude dořešeno. Kej má nějaký problém? Ne, tady ještě není. Tak Kej právě přichází. Tak, Potom tady máme ještě opětovné konzultace ohledně MIFIDu, takže bych teď chtěla podle článku 70 znovu konzultovat výbor o otázkách MIFID a MIFIR. Byla tam v lednu dosažena dohoda, zpravodajem je Markus Ferber. Výbor byl informován o dohodě 16. ledna. Rada dopisem z 19. února potvrdila, že by schválila postoj parlamentu, jestliže parlament eh, schválí dohodnutý text. Chceli si tedy zpravodaj vzít slovo, tak mu dám příležitost vystoupit Markusy. Děkuji, paní předsedkyně. Já se vyjádřím velice krátce, pokud jde o MIFID. MIFIR, tak to jsou eh, klíčové elementy eh, nařízení o finančních trzích. My na nich pracujeme už dva roky a parlament už dříve eh, mohl dospět k dohodě s radou, ale rada potřebovala trochu déle a proto vyjednáváme v trialozích už přes půl roku. Je to pro nás velká výzva, byla to výzva a proto děkuji celému vyjednávání vyjednávacímu týmu i e, našim kolegyním z sekretariátu výboru a frakcí, že nám umožnili e, po takto dlouhé e, období nám poskytovat informace. Myslím si, že můžeme být hrdí na to, hrdí na to že můžeme říci, že přes 90, z 90% je ta dohoda s radou v takové podobě, jak to parlament uzavřel v prvním čtení. A to je velký úspěch pro Evropský parlament. Já můžu jenom doporučit, abychom E, tento výsledek také odhlasovali v plénu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Takže na základě článku 70 jednacího řádu bych ráda MIF, texty MIFID a MIFI nechala odhlasovat jenom s dvižením ruky. E, dáte najevo, že souhlasíte s tím, aby to šlo na panárku. Kdo je pro? Někdo je proti? Zdržel se někdo? Dobrá. Takže tyto dva texty budou předány na plenární zasedání a hlasování proběhne na, zasede, na druhém dubnovém plenárním zasedání. Ještě budou provedeny jazykové úpravy textu. Tak to možná, se možná všechno změní, no do toho se radši nebudu pouštět. Doufejme, že těchto změn bude jenom minimum. Teď tedy obdobný postup, pokud jde zprávu CSDR, proběhl trialog 18. prosince, kde bylo dosaženo dohody. Bylo to oznámeno na schůzi 9. ledna a teď do 26. 26. února jsme dostali dopis od Koreperu. Kej, prosím, eh, můžeš si k tomu říct slovo. Děkuji, paní předsedkyně, budu velice stručná. Chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům. Bylo to velice odborné téma a odborné trialogy. Takže všem děkuji za pomoc, také poradcům a děkuji za čas, který tomu věnovali, tak abychom skutečně si nakonec všichni porozuměli eh, na tom prosincovém trialogu. Nebylo to jednoduché, jak jsem říkala, je to velice technický dokument, ale myslím, že to je skutečně poměrně solidní právní předpis v oblasti jednotného trhu. Bylo tam 15 překážek, které bylo třeba odstranit a já myslím, že alespoň některé z nich se podaří odstranit díky CSDR. Také jsem ráda, že to načasování je eh, takové, že teď budeme moci se zaměřit na další eh, cené papíry a další otázky, které jsou ještě zapotřebí dořešit v tomto volebním období. Ano, děkuji. Takže ještě jednou na základě článku 70 hlasujte prosím pro zvýšením ruky. Je někdo proti? Zdržel se někdo? Dobře takže to zase bude dáno na plenární zasedání, mělo by se to projednávat na druhé dubnové plenárce. Mario, děkuji mnohokrát za trpělivost. My jsme tady museli ještě odvést tedy některé formální úkoly. Toto je tedy poslední dialog o měnových záležitostech v tomto volebním období a dnes tedy naposledy vystupujete před tímto výborem Ekon, než mu skončí mandát a také poslední zasedání, kterému já předsedám. Myslím, že jsme tady strávili příjemné chvíle společně. E, výbor vám dal tedy příznivé stanovisko pro jmenování a cítíme se tedy zodpovědní za e, politiku ECB za vašeho předsednictví. Tento mandát byl vlastně nejobtížnější oblastí v hospodářských a měnových záležitostech. Přednedávnem ještě někteří lidé pochybovali o tom, zda vůbec HMU může pokračovat v té současné podobě. Naštěstí a také díky činnosti ECB eh, teď už eh, ta situace je lepší, ale stále ještě zůstává hodně práce a převládá takový dojem, že určitě bude velký zájem o vaši činnost i během dalšího volebního období. Myslím, že e, náš výbor velice dobře spolupracoval s Evropskou centrální bankou. Myslím, že jsme byli takový spojenci v oblasti toho balíčku šesti opatření Sixpack a teď vlastně jsme spojenci v oblasti bankovní unie, tak aby to tedy dospělo k uspokojivému výsledku i pro budoucnost. Zazněly i komentáře v tom smyslu, že se vás často ptáme na věci, které se netýkají měnových záležitostí na těchto jednáních, ale vzhledem k tomu, že jsme měli mnoho právních předpisů, a které měly důležitý vliv na měnovou unii, tak myslím, že jsme to vždy považovali za vhodné, abychom diskutovali i o těchto průlomových eh, právních předpisech a abychom se tedy neptali jenom výhradně na úrokové sazby. Zároveň eh, jste se spojil i s dalšími centrálními bankami eh, v vypracování takových vůdčích politik a ty budou určitě důležité i do budoucna, kdy bude potřeba dalších vodítek i pro potřeby tohoto výboru. Každopádně eh, jsme byli vždy rádi, když jste přišel mezi nás. Děkujeme vám za takovou důslednost, s níž vždycky odpovídáte i na otázky, které třeba jsou mimo vaši formální působnost, ale eh, ocenili jsme i váš příspěvek k legislativní práci a účasti na měnovém dialogu. Takže Mario, dávám vám slovo. Well, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem poslancům jak jste právě předeslala, jedná se o mé poslední vystoupení na půdě Ekonu před koncem volebního období a já využiji této příležitosti, že vám, paní předsedkyně, poděkuji za to, jak jste vedla tento výbor v tomto období plném výzev a Souhlasím s vámi, že se nám spolupracovalo velice dobře. Zároveň chci poděkovat vám všem za upřímné a velice plodné výměny názorů, které se zde odehrály za posledních dva a půl roku. Jednalo se o opravdu bezcenou zkušenost pro mě. V těchto obtížných dobách krize zodpovídání se zde před eh, tímto, touto skupinou opravdové Eh, reprezentativní evropské eh, povahy eh, před evropskými poslanci bylo vždy dobrou příležitostí samotnému si rozebrat, oč jde a zároveň podávat zprávu o stavu Unie mezi dvěma skutečně evropskými institucemi a zamyslet se nad tím, jak nejlépe postoupit ku předu. Já opravdu s potěšením budu pokračovat v tomto přístupu a spolupráci s výborem Econ i od července. Chci využít tohoto posledního zasedání eh, k takové inventarizaci toho, čeho jsme dosáhli v rámci ESRB eh, e a rovněž eh, jaké byly výdobytky eh, za celé čtyři roky. Dovolím si tedy takové vyhodnocení ehm, těch výzev, které jsou před námi a které eh, budou stát před eh, novým výborem Ekon a novou sněmovnou. Dnes se pustím do podrobností, rád bych všem připomenul, že další zasedání Rady guvernéru se odehraje už ve čtvrtek. A z pohledu Dobrý, Purda, eh, dokážete si představit, že nebudu schopen dnes přijít s opravdu podrobnými odpověďmi na případné otázky týkající se nových politik. Za posledních pět let Evropská centrální banka neustále pokračuje v iniciativách, eh, které mají zavést do eurozóny stabilitu. Připomínám, že první eh, zasedání ještě s mým předchůdcem se konalo v září roku 2009 a právě tehdy se hospodářství eh, vzpamatovávalo po eh, krachu banky Lehman Brothers. A tehdy jsme byli svědky negativních inflačních sazeb a v takovémto ovzduší a prostředí zdálo se, že vyhlídky eh, ladí se stabilitou cen. O inflaci se hovořilo podle prognóz, že bude na úrovni celých 2% a klíčové ehm, sazby úrokové ECB byly udržovány na nízké úrovni, tak jak jsme je na tu úroveň dostali od, eh, od podzimu minulého roku. A oznámili jsme i určitá nová opatření. Nicméně v, ro- v květnu roku 2010 trhy eh, státních dluhů byly v mnohých eh, euro, eh, státech eurozóny zmrazeny a um, krize zaujala nebo přijala úplně novou podobu tím, že monetární politika se v rámci každého členského státu e, lišila, odchylovala. My jsme reagovali tím, že jsme zavedli program trhu e, e papírů a e, hospodářský dopad e, krize státních dluhů byl omezen a většinou e, dopadal pouze na zranitelná státy. To, že se v celosvětovém měřítku hospodářství zpamatovávalo pomalu, postavilo pod tlakem energetické trhy a my jsme se rozhodli na začátku roku 2011 zvednout úrokové sazby, eh, což eh, bylo na základě jednak výhledů, jednak monetární likvidity a jednak stoupajících cen na energetických trhu. Nicméně eh, krize státních dluh, zadluženosti se prohloubila a my jsme upadli do druhé vlny krize a eh, v podstatě tlak, než ustoupil, tak se zvedl. Proto jsme eh, znovu snížili úrokové sazby v celé sérii kroků a trhy státní zadluženosti zkušenosti podminovávaly postavení bank v dotyčných členských státech. Abychom zamezili um, krizi, uh, úvěrové krizi, na tři roky jsme eh, pracovali s platností a eh, z, fixovali jsme sazby a likviditu. A tím, že zde nastala mm, taková samosplnitelná eh, předpověď krize. Banka přišla se slibem vůči členským státům, ale společná měna nezaručovala eh, společné řešení a riziko denominace vrostlo. Eh, jak víte, je to jedna ze záležitostí, která je zásadní podmínkou toho, abychom byli schopni v souladu se, se smlouvami plnit svůj mandát a udržovat monetární politiku důslednou a abychom tedy ve své integritě mohli pokračovat, tak jsme oznámili, že budeme schopni vstoupit na trh přímých monetárních transakcí a poskytovat eh, kompenzaci eh, pro případ finanční krize na trhu cených papírů. Toto oznámení odvrátilo eh, destabilizační kapitálové toky, strach z denominace, který ještě na jaře roku 2012 přetrvával. Finanční trhy už nějakou dobu pokračovali eh, zdárně. Eh, na konci jara loňského roku eh, finanční trhy podlehly externím šokům nezávisle na našich iniciativách. Zaznamenali jsme prodloužené zvyšování úrokových sazeb bez jakéhokoliv varování předem a nebylo to v souladu s politikou Rady guvernérů ani s jejich záměry. E, tedy v červenci loňského roku jsme vyjasnili orientaci monetární politiky nasměrované do budoucna. Nabídli jsme seznam e, doporučení, e, podmíněnost a vyhlídky pro cenovou stabilitu. Všechna opatření, standardní i nestandardní, posloužila našemu hlavnímu cílu, totiž udržení cenové stability. A ukázalo se, že jsme byli úspěšní od roku 2009, eh, od června, tedy od začátku tohoto legislativního období, průměrná eh, inflace v eurozóně byla 1,8 Ve, Za výjimečných okolností jsme přistupovali k výjimečným krokům, ale vše v zájmu toho nadřazeného cíle, který se nikdy nezměnil. Naše strategie vždy byla tím, čím jsme se řídili, když jsme přistupovali konkrétním opatřením. E, vše odrazuje středně a dlouhodobá vyhlídka. Inflační vyhlídka, která je pevně zakotvená v cíli Rady guvernérů, která chce udržet míru inflace pod dvěmi procenty, ale ne příliš daleko od nich, a to v dlouhodobém měřítku. Posledních pět let eh, bylo obdobím, kdy jsme nejen zažili eh, dost eh, velké změny monetární politik, ale i jiný přístup k hospodářským politikám. Eh, čtyři eh, roky poté, co první členský stát požádal o finanční pomoc, můžeme dnes s čistým svědomím říci, že se nám podařilo vybřednout z nejhoršího a odvrátit nejhorší politické Ehm, iniciativy byly dost silné na to, aby obhájili sílu ehm, eurové měny, kterou mnozí podceňovali. A řeknu ještě více. Ehm, na rozdíl od toho čerta, který stále ještě, který, kterého stále ještě mnozí manulují na zeď, máme určité institucionální i um, monetární podmínky, které jsou v lepší kondici než v začátku tohoto funkčního období. Je jasné, že se pohybujeme eh, ve správném směru a že sklenice je při nejmenším poloplná. Velkou měrou to můžeme přičítat eh, korekcím hospodářských politik na úrovni členských států, ustupování nerovnovážných eh, prvků a pokládání dobrého základu pro zvyšování hospodářské soutěže a hospodářského růstu, zejména u problémových zemí, které přistoupily k opravdu pozoruhodným iniciativám a úsilím, aby si zlepšili svou rozvahu, eh, zrovnovážili veřejný sektor a eh, transformovali strukturu svého hospodářství. Kromě politik na úrovni členských států i celá oblast euro se stala odolnější eh, v těchto turbulentních letech kdy se často zdálo, že je nejlákavější vrátit se eh, ke svým dávno prověřeným místním eh, receptům, se ukázalo, že přece jen pravé evropské řešení je nejúspěšnější. Institucionální přístup, ke kterému jsme museli přistupovat, vím, někdy způsobil starost, někdy způsobil i neklid a i zde v této sněmovně. Musíme si však uvědomit, čeho jsme dosáhli. Za prvé šesti balíček, dvojbalíček a fiskální kompakt. To jsou vše eh, prvky celkového rámce, které se nám eh, umožní lépe vypořádávat s novými výzvami. Důležitý krok ozdravení veřejných financí v celé eurozóně. Za druhé, zlepšená eh, finanční regulace, eh, CRD 4, eh, kompromis, kterého se podařilo dosáhnout u BRRD a postupné kroky k skutečné bankovní unii s jediným dohledovým mechanismem, jediným mechanismem pro řešení problému bank a harmonizovaný rámec pro zaručení vkladu to vše znatelnou a důležitou měrou snižuje riziko jehož, jeho, které jsme zakusili. Za třetí, v roce 2010 neexistovalo nic, co by členským státům umožňovalo poradit si s tím, že přicházejí o přístup k finančním trhům, což vytvářelo velikou nejistotu ohledně toho, jak dál. ESM a dvojbalíček, oba stále nástroje v rámci eh, zprávy vyřešili tento krok a jedná se o celá zásadní pokrok. A já jsem si jist, že do budoucna bude eurozóna lépe připravena na řešení nebo na to, aby čelila těmto krizím. Z historického pohledu Pět let to je pouhé mrknutí oka a za méně než pět let se v rámci eurozóny podařilo učinit obrovský krok upředu. E, krok, který nás rovněž udržel pohromadě a nemůžeme e, to přehlédnout zejména v nejbližší budoucnosti. Já nemám pochyb, že od července, tedy v novém funkčním období, další nový parlament bude pokračovat v tom, že e, sehraje znovu svou důležitou úlohu v rámci svých legislativních pravomocí. Výzvy vy máme stále před sebou. Jsou to důležité výzvy a nesmíme eh, pole, polevit. Nemůžeme si pouze pogratulovat a říci, že jsme dosáhli všeho, čeho jsme mohli. Stále ještě mnozí občané trpí. V mnohých zemích stále ještě na ně dopadají eh, špatné hospodářské politiky, jejich plody. Eh, úrokové sazby jsou stále ještě příliš vysoké a občané často Evropu soudí podle toho, do jaké míry jim umožňuje růst, udržet si zaměstnání. Nejbližší budoucnost tedy je o tom, jak vytvoříme stále spojenectví, které občanům tyto cíle přiblíží, což především znamená dostat svým slibům z minulosti. Členské státy musí své sliby plnit, tedy zejména zbavit se nerovnováhy a Eh, zdokonalit strukturu svého hospodářství. Fiskální politika musí být sladěna s eh, paktem stability a růstu a s fiskálním kompaktem. Fiskální konsolidace by měla být rozvržena tak, aby byla přátelská růstu a strukturální reformy musí umět znovu nakopnout potenciál růstu. To se týká všech členských států, nikoli pouze těch, kteří se jenom dívali, které se pouze dívali na ostatní, jak přicházejí o přístup trhu. Týká se to i finančních institucí, které musí zajistit, že pravidla se týkají všech a jsou i vůči všem uplatňována. Slib. Plnění slibu znamená rovněž to, že to, co slibili šéfové vlád v červnu roku 2012, tedy dokončit bankovní unii, se musí stát skutečností, že eh, Příslušné směrnice musí být transporovány do národních eh, zákonních eh, systémů a vše přizpůsobeno stejnému modelu. Druhý pilíř eh, bankovní unie, tedy mechanismus společného řešení problému bank, by měl být schválen ještě před koncem tohoto funkčního období. Zdokonalování unie vyžaduje rovněž Eh, zacelování mezer v rámci hospodářské a měnové unie. Komplexní eh, monetární finanční unie je eh, popsána ve zprávě čtyř prezidentů a musí zůstat naším dlouhodobým cílem. Což neznamená za každou cenu tu integraci někomu vnucovat. To není ani politicky reálné, ani z hospodářského pohledu nutné. Znamená to spíš přizpůsobování ekonomické zprávy a politik členských států v tom smyslu, aby jakékoliv po- pozitivní vzory se šířily, eh, zatímco ty negativní, aby byly eh, v zárodku zničeny. A právě jedním se způsobů je spolupráce e, s vámi. E, centrální banka nemůže pouze někomu něco nutit. Jedná se o politické výsavy a moje naděje spočívá v tom, a to naděje jako občana i jako guvernéra ECB, že e, nová politická kampaň poslouží k tomu, že se více občanů zasadí a účastní diskuse o tom, jak dále Evropa může pokračovat ku předu úspěšně. Děkuji za pozornost a rád zodpovím veškeré dotazy. Uh, děkuji. My tedy uh, přikročíme přímo k otázkám. Nejprve jménem EPP Burkhard Balc. Uh, děkuji, paní předsedkyně. Pane prezidente, děkuji za tento úvod, zejména za tu chválu Eh, počkejte prosím chvilku, než si naladíme správný kanál. Tak, Děkuji, pane prezidente, za tento projev, zejména na tu chválu na adresu Evropského parlamentu za naši práci. Když někdo jako já pochází z Německa, tak vždycky ví, že ty instituce nejsou vždy takto vnímány, takže za to bych chtěl výslovně poděkovat. Mám dvě otázky. Za prvé na téma Eh, zachránění kapitálu pomocí státních půjček. Evropský parlament už dlouho eh, požaduje eh, vyvážení rizik ohledně státních půjček. V spolupráci s dalšími evropskými institucemi nicméně vždycky jsou svázány, nebo tyto snahy o svázání jsou vždy rozmetány. Já osobně bych se pro něco takového vyslovil. Nový ministr financí dostal dostal otázku, jak se k tomu staví, jaké jsou první eh, kroky eh, potřebné v tomto směru a to i na základě eh, testů bilancí, stresových testů a jaký je potom je ten trend v, del, v delším horizontu. A druhá otázka se týká trojky. Evropská centrální banka je členem trojky a v zemích, kde trojka působí, e, zaznívá kritika na e, prováděcí opatření a to e, od tamních vlád i parlamentů. V minulosti se ukázalo, že země, kde, které provedly důkladnou reformu svých struktur, z toho potom velmi profitovaly. Jak vidíte tento vývoj v Evropské centrální bance? Děkuji. Pokud jde k té první otázce, e, vyvážení rizika e, státních e, dluhopisů, tak tady musíme rozlišovat několik aspektů. Prvním z nich je široké vážení rizika státních dluhopisů, jakožto změn v celkové globální regulaci bank. Tady je problém, o kterém by měl diskutovat bazilejský výbor a ten by měl platit platit pro eh, všechny banky eh, na světě eh, v rámci globální regulace. Dalším aspektem je, jaké bude hodnocení státních dluhopisů v naší revizi kvality. Toto hodnocení se bude řídit současnými v CRD podle současné regulace. A otázka zní, jak se bude se státními dluhopisy nakládat ve, eh, v zátěžových testech, ve stresových testech. A odpověď zní, že se s nimi bude zacházet jako s každými jinými aktivy. Eh, neboli eh, budou hodnoceny stresovými parametry stejnými jako všechna ostatní aktiva. My se tedy snažíme být co nejkonzervativnější, abych tak řekl, vzhledem k současnému stavu regulace v Evropské unii. Druhá otázka se týkala eh, trojky. Já zcela souhlasím s vámi, že eh, země, které se účastnili eh, programů, v nichž trojka působila, z těchto programů měly prospěch. To už teď můžeme říci, když je půl roku za námi, že to nebyla lehká cesta, byla naopak velice obtížná a řekl bych i velice bolestná v mnoha případech ale eh, teď už je jasné, že eh, tyto eh, programy v podstatě byli tím, co tyto země potřebovaly a co stále potřebují, protože ta práce ještě neskončila. A já nejspíše budu mít ještě možnost hovořit o roli ECB e i trojky samotné, ale klíčový bod je tady ten, že Přítomnost ECB v trojce měla e, usnadnit e, kanály měnové politiky, ale k tomu se ještě patrně vrátím i u dalších otázek. Děkuji vám. Děkuji a nyní za e, SD Elisa Ferreira. Děkuji. Já budu hovořit anglicky, abych to usnadnila. Já vám opakovaně děkuji za to, že jste tam, kde je potřeba že jste byl tam, kde bylo potřeba, když přišla krize, takže to už teď nebudu eh, opakovat znovu tyto díky, ale eh, chci vás požádat, abyste nepřestal eh, přemýšlet a navrhovat o chybějících prvcích struktury eurozóny. To musíte dělat. Musíte se soustředit, já bych se soustředila na dvě otázky. Nejprve bych se chtěla zeptat na SRM. Tento parlament, jak víte, se velice zasazuje o Evropskou bankovní unii eh, obecně a zejména užitečným způsobem přispěl v eh, SSM a nyní už ale eh, je to takový závod s časem, vedeme velice obtížná vyjednávání s radou. Jakožto zpravodajka a vedoucí týmu zpravodajů a stínových zpravodajů, bych, se ráda, bych vás ráda požádala, abyste eh, hovořil jasně, eh, pokud jde o příspěvek Evropské centrální banky v tomto procesu. Vy eh, se ho legitimně můžete účastnit, protože váš dohled nebude důvěryhodný, pokud zároveň nebudete mít podobně robustní rámec, pokud jde o banky. Ty problémy jsou definitivní koordinovány samozřejmě. Je to nepolitický rozhodovací proces týkající se konkrétních eh, bank. Jde tady o úvěry a eh, financování eh, podle toho, těchto operací. Druhá otázka se týká toho, že poté, kdy programy byly implementovány v jednotlivých zemích, já nemám čas na diskuzi o vašich pozitivních komentářích. Víte, že v tom se neschodneme. Nicméně veřejné zadlužení vzrostlo a některé země opouštějí rozvíjejí tento program s 30 eh, až 50 vyšší mírou zadlužení. Ty výhledy na růst nejsou dostatečné, aby toto zadlužení bylo eh, důvěryhodné. A moje otázka zní, eh, stále ještě platí oznámení OMT, můžete zasáhnout, pokud to bude potřeba a jaké podmínky stanovíte zemím pro to, abyste zakročili a ochránili je před spekulativními útoky. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Já s vámi souhlasím v tom, že je velmi důležité dosáhnout nějakého rychlého závěru vyjednávání o SRM ty body, které eh, přinesly, přinesla Evropská centrální banka i já osobně, eh, jsou stále eh, takové, jak byly před nějakou dobou oznámeny. To znamená, že SRM má být řízen způsobem, který bude efektivní a e, adekvátní e, k přijímání rozhodnutí v situacích, které jsou velice obtížné. A tato rozhodnutí bude třeba přijímat e, rychle a bezodkladně. Takže to řízení musí být takové, aby to bylo možné. Za druhé, musíme striktně oddělovat hodnocení dohlížitele, to je SSM nebo centrální banka, a e, rozhodnutí o e, usnesení, je e, SRM. SSM rozhoduje a hodnotí, zda má být banka začleněna do jednotného systému, anebo zda sama o sobě zda bude začleněna, eh, zahrnuta do toho programu a to všechno ostatní eh, je potom rozhodnuto až po tom eh, prvním hodnocení. A není dobré směšovat tyto dvě dimenze, hodnocení a rozhodnutí. Evropská centrální banka by měla prospěch z toho, kdyby byla ve správní radě SRM, ale my tam samozřejmě budeme pouze ve funkci pozorovatele. Za třetí, eh, ta, ten časový horizont je nyní předpokládán na 10 eh, let eh, než bude platit opatření, které by mutualizovalo to, co to už jsme chtěli, chtěli poměrně e, dlouho. My jsme chtěli e, poloviční dobu, e, dvojnásobnou rychlost, což ale neznamená, že od bank se bude chtít, aby platili dvakrát rychleji, ale pouze, aby existovala nějaká společná zarážka po té implementační, po polovině období, tedy po pěti letech. A tato společná zarážka by mohla mít e, různou podobu. E, například e, SRM by mohl na trhu vydávat záruky a nebo by mohla mít podobu úvěrové linie SM. Takže toto jsou pro nás eh, klíčové eh, body. A já bych neříkal, že eh, SSM není věrohodný, pokud SRM nebude platit v době, kdy SSM bude provádět hodnocení. Ale samozřejmě, pokud SRM nebude existovat, tak tu bude určitý nesoulad v kompetencích. Měli bychom jeden ústřední orgán, jako je SSM, který by přijímal rozhodnutí a potom by byly národní úřady, které by eh, eh, rozhodovali. Takže tady může dojít k nesouladu v kompetencích. A eh, pokud jde o vaši druhou otázku, tak OMT je program, který je připraven a může být kdykoliv aktivován, pokud to bude potřeba. To znamená, že pokud eh, podmínky eh, budou eh, naplněny a všechny tyto podmínky jsou specifikovány v, ve struktuře OMT, tedy země musí mít určitý program, ten program musí být určité povahy, je tam celý seznam podmínek a v tomto ohledu se nic nezměnilo. Děkuji. Why? I'm asking. Ještě se ptám na tu trojku. OMT, vy jste se ptala na OMT. OMT je připraveno. Připraveno k, aktivice, k aktivaci podle původního plánu. Tak eh, skutečně, pokud zabíráte tolik času otázkami, tak nemáme tolik času na odpovědi. Ole Schmidt za ALDE. Děkuji vám, pane, paní předsedkyně. Je to tedy naposledy eh, a mám tedy, kdy mám možnost eh, se na něco ptát a chtěl bych skutečně vyjádřit ocenění i obdiv nad způsobem, jakým řídíte ECB v době krize. Skutečně za to děkuji a myslím, že mnoho kolegů by řekli to tež, ale pro mě je to tedy poslední možnost a proto bych to chtěla zdůraznit. Já mám dvě otázky, ale musím se zeptat i na Ukrajinu protože to teď mají asi všichni v hlavách a bylo by možná dobré, kdyby se k tomu vyjádřil, protože samozřejmě eh, to může mít vliv i na vaše provádění eh, monetární politiky. Moje první, tedy ta připravená otázka, se týká transparentnosti. Máme tady před sebou dalších pět let. Možná by bylo možné zlepšit eh, odpovědnost a transparentnost hodláte třeba zveřejňovat zápisy v těch nadcházejících pěti letech, pane předsedo? A ta druhá otázka se týká rozdělené Evropy. Jak víte, jsem ze země, která není v eurozóně, i když vždy jsme byli pro euro eh, a i proto, aby moje země euro přijala ale než tedy bude taková to dokonalá unie, neblížíme se k určitému rozdělení Evropy, kdy vlastně budeme, bude bankovní unie a řada dalších mechanismů, které se budou zaměřovat čistě na země eurozóny. Já mám obavy, že by to mohlo vést k rozdělení Evropy. Děkuji. Děkuji. Tak nejprve bych vám chtěl opravdu moc poděkovat za ty komplimenty. To je opravdu vzácné zboží v dnešních dnech, takže eh, si toho velice vážím. Děkuji. Já jsem nepochopil tu otázku na Ukrajinu. Chcete, abych se vyjádřil k Ukrajině? Tak eh, tam skutečně ta odpověď by byla velice složitá. Uh, v podstatě tu odpověď můžeme poskytnout ze dvou úhlů. Jednak je to eh, úhel čistě technický, odborný, ekonomický, ale skutečně v tom úzkém slova smyslu ekonomický. A tam bych eh, řekl, že když se podíváme na finanční a obchodní vztahy Ukrajiny s eurozónou, eh, tak ty jsou spíše omezené. Ukrajina představuje méně než 1% vývozů z eurozóny, méně než eh, eh, jedno procento, pokud jde o účast bank na Ukrajině. A obecně tedy hospodářský dopad z tohoto úzkého ekonomického pohledu eh, bude pravděpodobně eh, poměrně omezený. Nicméně eh, můžeme to srovnat s tím, k čemu došlo v nedávné době, nebo vlastně ovlivňování měnových politik v nově se rozvíjejících zemích. Tam samozřejmě ty vlivy mohou být. Ovšem, geopolitický rozměr tato situace je samozřejmě něco úplně jiného, než co jsme eh, zaznamenali v posledních dobech toto, těchto vlivů z nově se rozvíjejících eh, trhů. Geopolitický rozměr této situace by mohl být natolik silný, že by to mohlo skutečně ovlivňovat další události a, a to i nad rámec těch současných vazeb, těch statistických čísel, eh, které jsem před chvilkou zmínil. A měli bychom tedy situaci velmi pozorně sledovat a uvědomit si, že se nejedná pouze o rozhodování v oblasti měnové politiky, protože tady jsou v sázce i dalekosáhlejší témata, která mohou mít také vliv na hospodářství. Nyní k té transparentnosti a k zápisům. Jak už bylo řečeno, tak rada, výkonná rada vlastně předložila návrhy radě guvernérů a my jsme začali diskutovat o této otázce zápisů. Proběhlo první kolo diskusí, proběhnou ještě další diskuse. Jak už jsem říkal dříve, ta diskuse je složitá, protože musíme vlastně vyhodnotit nejrůznější aspekty eh, pokud jde o informativní transparentní poskytování informací a také samozřejmě tady je nutné zajistit i nezávislost členů Rady guvernérů. Ale mohu vám zaručit, že to bude dořešeno do těch pěti let a že tedy do těch pěti let ty zápisy určitě zveřejňovány budou. Myslím, že to snad tedy mohu eh, slíbit. Další věc, eh, o které jste hovořil, to jsou všechny iniciativy v oblasti bankovní unie, které vlastně mohou být eh, zdánlivě zdrojem určitého rozdělení v Evropské unii. Za prvé, To jsou v podstatě takové přirozené kroky, které musí učinit měnová unie, aby sama sebe chránila. Naše měnová unie byla velký krok kupředu, ale e, stále ještě není úplná, není dokončena. A je ještě třeba přejmout další kroky před tím, než budeme moci tu strukturu měnové unie považovat za skutečně dostatečně pevnou a robustní. A jedním z těch kroků je bankovní unie, ale jsou tady i další kroky. Otázkou je tedy, co s těmi, co nejsou v eurozóně. Bankovní unie jako taková byla prezentována jako otevřená koncepce, to znamená všechny země, které chtějí být součástí této unie, tak mohou učinit. A my neustále eh, si vyměňujeme informace s eh, naším mechanismem SSM a s také dohledovými orgány z těch zemí, které ještě nejsou zapojeny. Ale jak jsem říkal, je to otevřená mm, koncepce, nemá být nějak výlučná. Děkuji. Děkuji vám. Prosím, snažte eh, omezit počet otázek, které kladete, jinak budeme mít problémy. Za EKR nyní Dirk Epping. Děkuji, paní předsedkyně. Paně, pane Drágy, v roce 2012 jste řekl něco ve smyslu za každou cenu. A teď se to vlastně změnilo e, v taková slova Jamesa Bonda e, monetárního e, světa. Vy máte licenci tisknout a může to tedy pro prozatím finanční trhy, ale německý ústavní soud vám vstoupil do cesty a vyjádřil se v tom smyslu, že OMT je ilegální a neslučitelný s, německým, eh, s německou legislativou. Eh, soud má samozřejmě jurisdikci pouze pro německé tuzemské právní předpisy a proto odkázal celou tuto záležitost k soudnímu dvoru v Lucemburku. pan Gawajdr, ně, německý poslanec a kolega pana Ferbra, se tedy k tomu uh, už vyjádřili a vypadá to, že v Karlsruhe spochybní i účast Bundesbank, spolkové banky v OMT. A já se tedy ptám, pane Draghi, jak je teď omezená tato vaše licence tisknout a zdá to rozhodnutí německého soudu neukazuje, že už vlastně překročujete tu licenci v tom smyslu, že budete tisknout za každou cenu. Tak já mám čas minuta 20, eh, vidíte to? Tak Podle našeho názoru eh, OMT je plně v našem mandátu, je to plně legální a ECB tedy podléhá jurisdikci Evropského soudního dvora. To, co udělá Spolková banka, eh, to se musíte ptát jí ale mějte na paměti, eh, že tady je i sdílení rizik, to bylo zmíněno i při tom slyšení v Karlsruhe. Sdílení rizik je pro všechny, ať už se účastní nebo ne. Děkuji. I think the answer is it's carrying. Já se domnívám, že odpověď zní hlavně mít pušku u pasu, nemusíme z ní střílet. Nyní Sven Giegold za zelené. Pane prezidente. Já mám otázku, která se týká eh, toho, jak si představujeme na finančních trzích do budoucna inflaci. Já vím, že jak vy, tak i vaši předchůdci vždy jste velice hrdí, že přes to, že to jde horem pádem krátkodobě, dlouhodobě inflace byla hezky zakotvena právě pod eh, tou dvouprocentní hranici, ale nepříliš daleko ní. Nyní se zdá, že ty desetileté inflační svopy kolísají mezi 1,5 a něco a 1,7 a něco, ale rozhodně nejsou až tak blízko těm dvěma procentům. A moje otázka zní, jak z vašeho pohledu to dopadá na vaše cílové inflační hodnoty, případně na vaši monetární politiku. Mohl byste nám podrobně uvést, jak tyto skutečnosti se odrazí na tom, že už nemůžete být tak hrdí jako v minulosti eh, ohledně toho, že se přesně strefujete do toho, co si sami prognozujete. Děkuji. No, co se týče toho, zda jsme hrdí. Nemyslím si, že bychom si mohli být individuálně hrdí za, na něco, co vlastně o kolektivním úsilím milionů. Ale co můžeme říci, je, že když se ohlédneme, tak cítíme opravdu více-méně určitou spokojenost za posledních 15 let, že opravdu v, v tomto období ECB se dařilo plnit sliby, když si to srovnáte s jinými centrálními bankami a dokonce i před tím, než vůbec ECB vznikla, tak musíte uznat, že ECB to nezvládala špatně, ale nebudu tady se příliš pišnit. A k těm očekáváním inflačním. Stále ještě nahlížíme na středně a dlouhodobá e, cíle jako něco, co by mělo se držet u těch 2%. Co tím myslíme? Ano, Zrovna teď jsme sice na úrovni inflace, která je hluboko pod dvěmi procenty, a už se to nějakou dobu eh, táhne a myslíme si, že to až tak rychle se nezmění. Ale tím, čím nižší inflace, tím vyšší riziko, že se těm eh, kýženým dvěma procentům až tak rychle nepřiblížíme jinými slovy, že se nám ta spojitost nějak eh, ztratí a to nechceme. A nyní inflace, když se začne blížit i, dejme tomu, po poměrně dlouhém období těm dvěma procentům, tak si musíme položit otázku, na základě čeho se to odehraje. Co způsobí, že se inflace znovu vyšplhá k těm dvěma procentům. A tady musíme zkoumat jak zdroje, tak příčiny nízké míry inflace. Za prvé, velký globální prvek, totiž levná energie, mimochodem nevím nyní, ale eh, ceny potravin, ceny energie a když si to e, srovnáte s tím, jak to vypadá v USA, tak zjistíte, že USA nejsou o, ně, o nic výš, přestože jejich míra zotavování se z krize už je pokročilejší. A vrátíme-li se k míře inflace po azijské krizi na konci 90. let a v roce 2009 po krizi Lehman Brothers, tak zjistíte, že jsme vlastně na e, též úrovni, takže není to úplně bezprecedentní. Musíme ale zohlednit ještě i jiný faktor. Když zohledníte tu složku cen potravin a energie a e, díváte se na jádrovou míru inflace, tak zjistíte, že v tom jádru je to spíš e, směrem dolů a že příčinou je to přizpůsobování v těch e, čtyřech programových zemích, totiž jak se chová inflace v těch čtyřech dotčených zemích. A když to přeskoumáváme, částečně se jedná o přizpůsobování se cenotvorby. A pokud je to tomu tak, tak se jedná o faktor jeden za všechny, protože pokud to začne někde, tak by ta inflace měla šplhat směrem vzhůru všude. Ale eh, aniž bych to vše chtěl ve v té složitosti vysvětlovat, tak eh, jenom podotknu, že se jedná nikoli pouze o ehm, nabídku, ale i o poptávku a pokud poptávka není, tak i to udržuje inflaci na takové slabé úrovni s níž máme dočinění nyní. Takže musíme se podívat na všechno. Ehm, nízká eh, nezaměstnanost někde, šíření se eh, z exportního odvětví ehm, na dovozní, i to je důležité. Ještě chci vysvětlit, když se zde vyjadřuji k inflaci. Můžu ještě? Nebo už bych měl skončit? Relativní cenotvorba a přizpůsobování cen se odehrává především v těch odvětvích, která jsou exponována mezinárodním trhu tedy vývozní eh, záležitosti. Ale zároveň to znamená, že zbytek eh, hospodářství se musí přizpůsobit eh, rovněž, protože v opačném případě máme vyšší eh, platy v těch chráněných odvětvích a zároveň vyšší inflaci a čím více se nám to bude rozcházet, tím hůř se to pak bude později přizpůsobovat. Proto musí to přizpůsobování nastat a proto zavádíme strukturální reformy, protože tady se jedná o odvětví, kde ty strukturální reformy budou budou eh, sehrávat eh, tu zásadní úlohu. Ty, které jsou jakoby chráněny před eh, konkurenceschopností. Předsedkyně, děkuji. Vidím, že se mi tady řečníci opravdu hlásí a za GUE za Mates. Obrigada, Sr. Draghi, pela sua presença aqui. Eu uh, gostaria de levantar uma questão que Děkuji vám, pane Draghi. Já mám otázku, která tady ještě nebyla zmíněna eh, jinými kolegy a která se týká problému eh, přebytku likvidity. Víme, že to je eh, důležitý problém a nejedná se jenom o snižování úrokových sazeb, to není jediné řešení. V poslední době jsme zaznamenali hodně zpráv o možných budoucích opatřeních Evropské centrální banky v této oblasti. A Mimo jiné se také hovořilo o tom, že by tady existovala určitá kondicionalita v okamžiku rekapitalizace bank. To znamená, že by byly dány určité podmínky pro banky, Eh, aby bylo možné dostávat peníze do reálné ekonomiky. A já se ptám, zda taková opatření jsou plánována. Pokud ano, tak já bych byla ráda, kdyby, já bych s nimi souhlasila, jenom mě mrzí, že to je až 6 let po započetí finanční krize a také lituji, že tedy je to tak pozdě asi lepší eh, pozdě nežli nikdy. A pokud tedy ta opatření budou přijata, v jakém rámci bude ta kondicionalita zavedena, bude třeba povinnost dávat více úvěru malým a středním podnikům, aby se zlepšilo hospod- jejich hospodaření. Zda bude třeba podmínkou, že bude, bylo to opatření i na boj proti recesi a podobně. Děkuji. Uh, Děkuji. Já Zcela jistě mohu s vámi souhlasit ohledně toho, že je třeba najít způsob, jakým ty změny v té měnové politice a úrokových sazbách se odrazí a jak je můžeme nastavit tak, aby měly dopad na eh, tu reálnou ekonomiku. Od července roku 2012, kdy James Bond jak se bylo uvedeno, řekl to, co všichni slyšeli, jsme už zaznamenali celá zásadní obrat. A e, v podstatě ta fragmentarizace bank, to už je za námi, ta základna pro e, vklady, tam jsme na stejné úrovni jako v roce 2007, tedy e, to, jak banky jsou schopny ufinancovat své vklady, to už je fajn a to už máme za námi. A nyní se posouvá Eh, kopředu i oblast cených papírů. A v oblasti úvěru tam musím přiznat, že opravdu ten pokrok je trošičku pomalejší, ale už začínáme vidět ty první vlaštovky. Eh, kreditní toky jsou sice ještě zpomalené, ale zpomalují už menším tempem. Rovněž jsme udělali takovou anketu a eh, zjistili jsme, že už to není tak špatné, stále ještě máme před sebou dlouhou cestu. Klíčová záležitost však spočívá v tom, že abychom viděli opravdové probuzení v té oblasti toho, jak banky půjčují, tak vnímání rizik bankami se musí zásadně snížit. Zatím u zemí, kde ten kredit crunch, ta úvěrová krize byla Eh, nejvyhrocenější a procházeli rovněž nejhlubší krizí, tedy banky mají pocit, že jejich prostředí je velice rizikové. A to je jedním z klíčových faktorů eh, z pohledu eh, nabídky, ale i z pohledu poptávky se musíme ptát, kolik malých středních podniků si požádá o úvěr kolik z nich je schopno poskytnout příslušné záruky. V jedné z anket eh, mezi malými středními podniky a myslím, že to byla komise, která asi před devíti měsíci se jich ptala například na to, co je hlavním důvodem vašich obtíží. Jak pohlížíte na obtíže při podnikání? První odpověď zněla, nemáme zákazníky a až druhá nemáme úvěry. Takže to bylo až na druhém místě. Tedy z jedné strany ano, banka mm, to nevidí jako jednoduché poskytnout úvěr někomu, kdo vlastně nemá zákazníky. Tedy ten obrázek celkově už je mnohem lepší než kdysi. Už vidíme eh, ty známky toho oživení, eh, jak z těch výzkumů, Ehm, ale i statistické údaje svědčí o tom, že se to zlepšuje, ale stále ještě to není tam, kde chceme. Naznačila jsme zde, že kdybychom provázali to, s čím přijde ECB v úvěrové oblasti, ehm, to, jak se to jmenuje Funding for Lending, by mohlo pomoci. A já přiznávám, že by se mohlo jednat o jeden z nástrojů, eh, který máme eh, ve svém katalogu jedna z těch zbraní, ze které bychom případně mohli střílet a že to zvažujeme jako něco, co je možné použít. Eh, tady opravdu mluvíme o autě, v němž je skryto mnoho zbraní. A teď eh, Sam Potterho za EFD. Eh, e děkuji, paní předsedkyně. Já položím otázku ve finštině. Děkuji panu Dragimu, že eh, k nám ještě jednou přišel na naše slyšení a eh, chtěl bych hovořit o stejném tématu jako my dva předřečníci, ale eh, moje hledisko je trochu jiné. Jak jste říkal ve svém projevu, tak hlavním úkolem ECB je udržovat cenovou stabilitu, v čemž jste uspěli, možná až příliš jste uspěli. Já jsem z Finska a například například vůči Švédsku jsme ve zcela ojedinělé situaci. Finská konkurenceschopnost trpí e, kvůli e, silnému euru e, v porovnání se Švédskem. To ale se netýká pouze severní Evropy, ale konkurenceschopnosti celé eurozóny. Mnoho evropských zemí není tak konkurenceschopné, jak by mohly být. Všichni si stěžují na to, že euro je příliš silné. A eh, aby abychom odstranili tyto obavy, neměla by být hodnota eurota nižší? Jaké jsou překážky k tomu, abyste eh, oslabili euro? Proč, eh, proč se více neblížíte tomu dvouprocentnímu inflačnímu cílu? Děkuji. Děkuji. Ten směný kurz není eh, naší, cílem eh, naší politiky. Eh, cílem naší politiky je cenová stabilita. Takový máme mandát, to se od nás žádá. Nicméně směný kurz je důležitý, zejména pro eh, cenovou stabilitu, protože když hovoříme o cenové stabilitě, eh, tak myslíme cenovou stabilitu v obou směrech. Eh, kdykoliv se odchýlíme od těch 2%, tak máme problém s dosažením cenové stability. Takže pro cenovou stabilitu i růst je toto důležité. Samozřejmě jde o důležitou část našeho hodnocení při rozhodování o měnové politice ve střednědobém eh, horizontu, ve střednědobém eh, výhledu cen. Děkuji. Opravdu eh, existují nějaké překážky pro to, abyste dosáhli toho, téhle dvouprocentní inflace rychleji? Eh, než, tedy dříve než ve střednědobém horizontu? Eh, naší měnová politika eh, je velice přizpůsobivá v současnosti a už je taková velice dlouho. Už ve svém eh, úvodním projevu jsem říkal, že už dva eh, a půl eh, roku jsme provedli celou řadu akcí v oblasti měnové politiky a všechny vedly stejným směrem. Tak, aby měnová politika čím dál více byla flexibilní a reagovala na ekonomický vývoj. Takže inflace eh, je nyní pod eh, dvěma procenty a já jsem vysvětlil ty důvody, proč tomu tak je a proč si myslíme, že ve střednědobém horizontu eh, se inflace zvedne a přiblíží se těm očekáváním, které zůstávají stále na dvou procentech. Nyní za EPP e Pablo Salba. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane prezidente, pokud by dnes byla inflace na úrovni dvou procent, měli bychom růst a rostla by zaměstnanost, tak bych neměl pochybnost, že byste určitě vystupoval za potlesku této sněmovny. Ovšem situace je opačná. Růst je slabý, úvěry eh, Eh, padají a inflace podle MMF bude na úrovni 1,5 až do roku 2018. Já mám tedy tři otázky. Za prvé, věříte tomuto odhadu, této prognoze MMF a pokud ano, myslíte, že se vám podaří tedy splnit svůj mandát? Za druhé, jaké další negativní prvky nebo nepozitivní prvky se musí objevit v ekonomice, aby rada ECB byla přesvědčena o tom, že musí začít jednat. A třetí otázka. Tak ještě jednou ta druhá otázka jaké negativní nebo nepozitivní eh, prvky z ekonomického hlediska by měly nastat kromě pádu úvěrů a slabého růstu proto, aby Rada ECB byla přesvědčena o tom, že musí přejmout nekonvenční opatření k naplnění cílu Evropské centrální banky. A třetí otázka. Bidenman prohlásil, že byste měli skončit s nákupem dluhopisů. Souhlasíte s tím, nebo myslíte, že ještě třeba udělat něco více? Děkuji. Thank you. I'm for... Děkuji. Bohužel eh, vaše eh, otázka eh, přišla v době, kdy mám zakázáno diskutovat o měnovou politiku v tom období purda, období hájení. Ale můžu říci, že všechny nástroje, včetně těch, které jste zmínil, jsou v našem katalogu a klíčové je dívat se na tyto nástroje jako na reakce na problémy. Takže není to tak, že e, ty nástroje by byly dokonalé nahra, nahra, na, náhražky, které by se daly volně zaměňovat v určitých situacích. To jsou nástroje, které mají reagovat na konkrétní e, problémy, na konkrétní ekonomické a finanční situace. Ale obávám se, že e, blíže než takto obecně se k tomu vyjádřit nemůžu, protože tím bych porušil Eh, to, co se usneslo eh, minulý čtvrtek na schůze o měnové politice. A pokud jde o ten odhad inflace ze strany MMF, MMF odhoduje inflaci na úrovni 1,5 až do roku 2018. Souhlasíte s tím? Uh, the, uh, the, um... zaměstnanci ECB e vydají své prognózy ve středu a nebo eh, ve, ve čtvrtek to bude zveřejněno a eh, bude to poprvé, kdy zaměstnanci ECB budou eh, vydávat prognózy až do roku 2016. Takže já budu moci odpovědět na tuto otázku ve čtvrtek. Děkuji. Možná vy máte období hájení, ale my ne, takže my na vás takto tlačíme, možná více, než bychom tedy měli. Nízká míra inflace dělá starosti mnohým z nás. Nyní za EPP eh, e Markus Ferber. Eh, děkuji. Eh, já budu hovořit německy, pane prezidente, možná přímo bavorsky, tak jako <laughs> na minulou sobotu na fotbale. Pane předsedo, my jsme, já jsem hodnotím velice pozitivně oproti tomu, co říkal pan Epping Pan Epping říkal, zda e, úroky ze státních dluhopisů nejsou e, v Jižní Evropě e, znovu, ne, jestli neklesly na tu úroveň před vypuknutím finanční krize a toho se týká otázka, jak Evropská centrální banka promýšlí dále vyvíjet svou bilanci a zda bude e, odstraňovat cené papíry ze svého portfolia, anebo zda dosáhla úrovně, e, kdy e, si řekla, že už by to tak mohlo zůstat. A druhá otázka. Vy máte funkci dozorce bank a připravujete intenzivně zátěžové testy a já slýchám, že určité banky budete hodnotit podle e, bilancí a jiné podle bilančních perspektiv. A e, e, já se ptám, jestli tím posloužíte rozumnému cíli, když budete hodnotit banky podle uzavřených bilancí a jiné podle bilančních výhledů do budoucna. Děkuji. Thank you. Uh, on the second... Děkuji vám té druhé otázce. My budeme zkoumat všechny banky stejným způsobem. To znamená, bude se hodnotit kvalita aktiv, což je v zásadě taková momentka momentální kvality všech bankovních rozvah. A to eh, stejným způsobem. A to už jsem říkal od samého počátku. Tato hodnota kvality je užitečná pouze bude-li transparentní a pouze bude-li e, přesná, důsledná, protože smyslem je, abychom poskytli důvěryhodné zobrazení rozvah v našem e, bankovním systému v eurozóně. Soukromý sektor potom bude považovat za výhodné investovat do bankovního průmyslu. Zatím soukromý sektor nechce investovat do něčeho, co nezná. A proto to hodnocení kvality aktiv je tak důležité. Ale je to důležité a účinné pouze, je-li transparentní a pouze, je-li konzistentní eh, napříč všemi bankami v eh, eurozóně. Když hovořím o všech bankách, tak mám na mysli banky, které spadají pod přímý dohled ECB. Ale samozřejmě i malé banky jsou předmětem stejného režimu dohledu. Rozdíl mezi dohledem nad velkými bankami a malými bankami je v intenzitě, s níž e, národní příslušné orgány budou zapojeny do dohledu. U těch největších bank, to je těch 130 zhruba bank, tam to bude vlastně centrálně s pomocí vnitrostátních příslušných orgánů a nezávislých stran a společných inspekčních týmů, které budou tvořeny eh, vlastně představiteli dohledu z různých eh, dohledových jurisdikcí eurozóny. To by mělo zajistit maximální nezávislost a transparentnost. Pro ty menší banky bude zapojení vnitrostátních příslušných orgánů větší, to je jasné, ale ECB, ten ústřední dohledový orgán, bude mít vlastně právo pokládat jakékoliv otázky, vyžádat si jakékoliv informace a případně do toho i sám se vložit. To znamená, všechny banky budou mít stejné podmínky, pokud jde o kvalitu aktiv. A ta první otázka, můžete ji prosím ještě zopakovat, nerozuměl jsem ji. E eh, Já jsem se ptal na to, zda Evropská centrální banka eh, je eh, dále připravena snižovat objem zejména státních dluhoblise, dluhopisů, aby to přivezla zpátky na, úrov, na úrokovou míru, která by byla nízká a eh, která There are two... Jsou tady dva případy. První je reálný případ, to jsou holdingy SMP a jedná se o dluhopisy, které byly eh, zakoupeny na začátku programu trhu s cenými papíry. A v tom okamžiku byly tedy přijaty závisky, bylo to v roce 2010, jestli se dobře vzpomínám, a sice, že si uchováváme ty dluhopisy až do splatnosti. Mezitím tedy některé vlastně ty dluhopisy dosáhly doby splatnosti, takže ten program se už vlastně zmenšil, protože poté, co některé dluhopisy jsou splatné, tak nejsou nahrazeny. A druhý případ je hypotetický a nikdy nenastal a to je, jsou dluhopisy nakupované v rámci OMT. V takovém případě by byly nakupovány a prodávány a tam pak samozřejmě není žádný závazek. Děkuji. Děkuji. Není za SD Lien Nwangok. Rozlej. Thank you, Sharon. Děkuji, Sharon. Pane prezidente, moje otázka se týká činnosti trojky. Ta vaše prezentace schrnula činnost ECB za posledních pět let a jak jste říkal, když se rozhodlo o programu OMT, tak ECB byla schopna čelit spekulativním tlakům, pokud jde o státní dluhy. Takže první otázka. Myslíte si, že pokud tedy by byl program OMT aktivován dříve, že by ECB vlastně zabránila eh, rozšíření řecké krize třeba na Kypr? To je eh, první otázka. A druhá otázka, vy jste říkal, že ta situace je lepší než v roce 2009, ale když se podíváme na makroekonomická čísla, tak si můžeme dělat starosti, protože podíl zadlužení na HDP v těch čtyřech zemích je více než 120 A to samozřejmě je neudržitelné a zvláště v řeckém případě paní Lagarde volá pro, po restrukturalizaci dluhu a já se tedy ptám, pokud tam bude nějaký primární přebytek v Řecku, tak byla by ECB schopna převzít ztráty v tomto případě, protože při první restrukturalizaci zadlužení ECB nepřevzala ztráty a víme, že ECB má dnes 34 miliard eh, z toho řeckého dluhu. A pokud by ECB převzala ty ztráty, tak by to mohlo zabránit novým problémům řeckých bank i řeckých občanů. A to by možná eh, v té monetární oblasti bylo eh, užitečné i dnes, když tam není žádný inflační tlak a očekávání. Jaké je, je vaše stanovisko k tomu? Děkuji vám. Nejprve zareaguji na tu první otázku. Obecná odpověď je bez pochyby taková, že eh, vždy se to dalo udělat lépe. To asi platí pro všechno, takže to je pravda ale samozřejmě to v sobě skrývá i takovou hlubší odpověď. Když si položíme otázku, jaké eh, byly faktory, které vedly k obnovení důvěry v euro, které vedly k obnovení důvěry světa v euro, tak pak bychom se museli asi zaměřit na tři události nebo, nebo tři eh, skupiny faktů. První byla reakce, kterou mnohé země, zvláště ty země s problémy, předvedly, pokud jde o změnu a zlepšení svých politik. A mnoho zemí tak učinilo ještě před červencem 2012 a v některých případech v tom pokračovali i nadále. To je jeden faktor. Druhý faktor, který eh, letskdy zapomínáme, to je zasedání Evropské rady v červnu 2012, na němž se vlastně spustila ta bankovní unie. A třetím faktorem je zahájení programu OMT. Takže to jsou tři faktory, eh, které vlastně se eh, provázaly a které vedly eh, k té velice úspěšné obnově důvěry v euro. To je jedna věc. Ta druhá věc, vaše druhá otázka. Ano, ta situace je lepší. Já jsem neřekl, že je dobrá. Situace je lepší než dříve, ale určitě není dobrá. Eh, nezaměstnanost je na úrovni 12 Mimochodem, pokud jde o nezaměstnanost, tak objevily se nesmělé pozitivní příznaky. Eh, už poslední měsíce ta míra nezaměstnanosti je stabilizovaná a v některých zemích eh, dokonce klesá. Třeba Portugalsko je toho skvělým příkladem, kde vlastně nezaměstnanost poklesla o 2 procentuální body. Takže jsou tady první příznaky. Ale pak si musíme položit otázku, proč nezaměstnanost tolik v některých zemích vzrostla a v jiných zemích eh, podstatně méně. A podezření je takové, že ve skutečnosti existuje velká míra strukturální nezaměstnanosti, mm, vlastně v pozadí těch 12 takže aby došlo skutečně k podstatnému poklesu míry nezaměstnanosti, tak je třeba, aby se oživila nejen hospodářská činnost, ale aby se také provedly eh, strukturální reformy v některých členských státech eurozóny. Konečně, co se týče toho, zda ECB bude přebírat ztráty nebo ne. Já myslím, že to je ještě předčasné e, spekulovat e, o převzetí dluhu, ale e, připomínám to, že my nemůžeme dělat vlastně nějaké měnové financování. Článek 123 nám to zakazuje, ale zatím je příliš brzo na to, abych spekuloval ohledně převzetí dluhu. Pokud jde o Řecko a další země, tak bych řekl, že je třeba se zaměřit především na plné zavedení programu. Ano, ty otázky se už zde objevovaly, eh, totiž mezi přímé monetární financování a eh, to hm, náhodné, jak bych eh, tomu řekla. A nyní za EPP Ehm, děkuji, paní předsedkyně. Mitchell. Já mám tady dvě otázky. Za prvé, jaký je vztah mezi ehm, těmi ehm, dotazníkovými či anketami mezi malými středními podniky a eh, politikou banky. Já bych rád viděl spolupráci interinstitucionální, aby ty banky se stali individuálnější, aby se zbavili toho automatismu. A v jedné konkrétní oblasti to zejména vadí, totiž oni kupují a obchodují se záležitostmi, kterým někdy vůbec nerozumí. A to je jedna součást toho problému. Ale navíc v mé zemi já nevěřím, že už že ještě stále existuje něco jako tradiční bankéř, ředitel banky. Eh, lidé si třeba chtějí koupit nemovitost, eh, mají stejný příjem, eh, ale když se jejich žádost dostane a prochází tím systémem, tak jenom někdo zaškrtává něco a vůbec nerozlišuje mezi tím, že jeden je pilný a druhý je lajdák. Jakým způsobem to můžeme navrátit ty poměry, kdy se zvažovalo individuálně ty případy? Nastal nejvyšší čas. Druhá otázka. Inflace, cen nemovitostí, aktiv, zejména v mé zemi, kterou znám nejlépe. Já i v Dublinu jsem svědkem známek inflace, náznaků, že dochází k inflaci cen nemovitostí. Zaznamenáváte to? Je to z vašeho pohledu problém? Máte na to nějaké řešení? Děkuji. Nejdříve druhá otázka. Ano, vidíme určité příznaky toho, že se nám zvyšují ceny domů, nemovitostí v některých zemích eurozóny. My na to pohlížíme velice pozorně, sledujeme to. Tentokrát však vidím, že to vypadá přece jen trochu jinak než minule. A jeden zásadní rozdíl je velice skromné kreditní toky, úvěrové toky. Kdysi to bylo tak, že ty úvěry protékaly, no řekl bych, opravdu plnou párou. Tedy zatím nemáme nic, co by nasvědčovalo vzniku nějaké bubliny nemovitostní, ale věnujeme tomu pozornost. A jaká je na to odpověď? No, odpověď zcela jistě nespočívá v tom, že bychom chtěli měnit svou monetární politiku, protože ta je nastavena na cenovou stabilitu pro celou eurozónu. Odpověď zní, mít v ruce nástroj, který by byl schopen reagovat na místní bublinky. A místní bublina, s tou si musí poradit makroprudenční nástroj na místní úrovni toho, kterého členského státu. A proto celé naprojektování těch makroprudenčních nástrojů je něco, na čem záleží zejména. Je to totiž nedílná součást finanční stability, udržení té finanční stability, celé eurozóně. A zmrazování monetárních politik v zájmu toho, že bychom měli cíl, který nespadá do, eh, celé, do mandátu celé eurozóny, to by nešlo. Další otázka. Ta se týká chování bankéřů. Jejich přístupu k tomu, čím se mají zabývat. Máte stoprocentní pravdu poskytování úvěru se v určitém smyslu stalo v rámci odvětví takovou komoditou, něčím, co se odvádí eh, šmahem, lidé mají před sebou hromadu nějakých žádostí a postupují automaticky, už se nesnaží rozlišovat, jako by to bylo tradičně u těch kvalitních bankéřů, dobrých, spolehlivých bankách to samozřejmě není zadarmo takový automatismus. To banky něco stojí. V podstatě jakákoliv analýza úvěru už není nastavena na to, jaký profil klientů prochází tou bankou, ale spíše se zaměřuje na samotné postupy a výsledkem je často to, že někdo, kdo by si úvěr zasloužil, jej nedostane a naopak. A to má dopad i na ziskovost bank a to je to nejmenší. Co je ještě horší, je, že i e, postavení bank z pohledu jejich rozvah je ohroženo, jejich stabilita. Lze zde říci mnoho k tomuto tématu. Většina bankéřů si to však už dnes uvědomuje a mimochodem jedná se o vývojový trend, ke kterému došlo mezi asi včasným hm, rokem 2000-2001 a rokem 2010. To bylo to období, kdy se změnil způsob postupu bank v oblasti poskytování úvěru a už se to znovu mění. Tedy celý postup žádosti o úvěr a zjednodušování přístupu k úvěrům, to byla záležitost před krizí. Nyní naopak máme dojem, že uh, se už banky zamýšlejí nad tím, jak si s tím poradit a jak poskytování úvěru už nečinit jenom nějakou rutinou. A mimochodem existují i odvětví hospodářská, kde jsou ty postupy tak miniaturní, že nemohou být eh, úplně automatizovány. Například hypotéky, tam máme určité parametry, které eh, se v dané zemi až tak příliš neliší a eh, můžou být eh, uniformní. Na druhé straně poskytování úvěru nějakému malému střednímu podniku, to už by rozhodně automatické by nemělo, ani to nemůže být. Předsedající, děkuji. Musíme už s takovýmto velice zajímavými otázkami přestat. Za socialisty a demokraty Leonardo Dominici. Prosím, eh, pane předsedo, od eh, je to tedy vaše poslední návštěva v našem volebním období a já mám tedy proto takový spíše obecný dotaz. Mám pocit, že Evropská centrální banka z určitého pohledu opravdu eh, vyšla za svůj mandát. Já nepůjdu tak daleko, abych řekl, že jste porušil smlouvy. Nevidím vás jako Jamesa Bonda, ale že jste na druhé straně víceméně odvedli i práci za jiné instituce. Jste ti, kteří důsledně hájili integritu eurozóny a díky tomu jste vlastně částečně nahradili jiné instituce, které se chovaly tak, že to téměř ohrožovalo integritu EU. Vy jste sám hovořil, že z technického pohledu lze vládnout pouze něco a je třeba i politických kroků. A moje otázka spočívá v tom, jaké poselství by si občan Mario Draghi přál, aby bylo tématem evropských eh, voleb. Mně nejde o nějaké strukturální záležitosti, technické záležitosti, mně jde o obecnou kulturu v tomto odvětví. Jak můžeme dát nový náboj tomu projektu celoevropskému, o němž zde hovoříte. Není to vlastně vůbec jednoduchý dotaz na prezidenta ECB a vlastně eurokrata. Zkusím však k tomu přistoupit trošičku skromněji a odpovědět to v takovém omezeném rozsahu, seč můžu co si myslím, že, k čemu si myslím, že se musí celá Evropa vrátit, je, musí se znovu stát tím ostrůvkem, ostrovem prosperity, tvorby pracovních míst, místem, kde ve světě sledujeme růst. Tím kontinentem, v tom globálním kontextu, kde si lidé přejí žít, kde je to baví, kde mohou jít za svou hvězdou. A jak toho dosáhnout? No, tady je těžké spekulovat o tom, jak obecně by mohlo dojít nějakým politickým změnám, protože opravdu ani to není na mě, abych se k tomu vyjadřoval. Ale existují oblasti jako například strukturální reformy, stabilita politických systémů, případně společná vůle růst. Ne růst v pohled, z pohledu zadlužení a ani ne růst díky dluhům, protože jedno z ponaučení, které jsme si rozhodně zde odnesli jako EU a jako eurozóna, je, že takové bezbřehé zadlužování nám nepřináší udržitelný růst, protože dříve nebo později musí nastat krize propad a byli jsme toho svědkem za posledních pár let. Je to něco opravdu bolestivého. Nikoli pouze v bezprostředním smyslu, ale rovněž v tom smyslu toho, jak mládež kvůli tomu přichází o, své, o svou budoucnost, o své naděje. Tedy to by bylo mé poselství. Zkusme i my svým dílem přispět k rekonstrukci, k obnově Evropské unie jako společenství států, které chtějí vytvářet pracovní místa, svobody a dobrou budoucnost pro všechny. Děkuji. A nyní eh, Astrid. Ano, Astrid, Astrid Luling za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Draghi, já bych se chtěla omluvit, že jsem přišla trochu později. Měla jsem důležité jednání v Lucemburku. Já mám tři stručné otázky, pane Draghi. Když jsem byla na univerzitě a studovala jsem politologii, tak jsem se dozvěděla, že nízká inflace je dobrá věc. Je pravda, že to už je před 60 lety a takže už jsem v tomto trošku asi zaostala, ale musím vám tedy říct, že jsem velice šťastná, že v mém zemi Lucemburském vodství je inflace pod dvěma procenty, protože kvůli eh, indexaci všemi směry by pro naši konkurenceschopnost eh, bylo dobré, kdyby v roce 2004 2014 jsme nemuseli platit tu tranči 2,5%, která se týká nejen min, eh, minimální mzdy, ale všech mest, to i těch nejvyšších. To samozřejmě platí i pro státní úředníky, zkrátka všude a kdybychom tedy museli zvyšovat ceny. Ale e, vlastně centrální banka od doby, co existuje, tak nám říká, a bylo to i ústy pana Trišeta, který to vždy zdůrazňoval, že bychom měli zrušit tuto e, přestranou indexaci. Nemyslíte si, že ve skutečnosti je to dobrá věc? A že bychom neměli hovořit o deflaci když je inflace tak nízká. Druhá otázka. Hodnota čínské měny se eh, navýšila oproti dolaru a mám pocit, že jsem někdo četla, že snad o více než 25% za posledních 10 let, ale teď v posledních dnech klesá. Můžete vysvětlit důvody a myslíte si, že toto bude pokračovat a že to je vlastně cílená akce čínských úřadů. A moje poslední otázka zda po právním stanovisku Rady ohledně daně z finančních transakcí se nedomníváte, že by komise měla stáhnout svůj návrh, který se týká zavedení v režimu zesílené spolupráce tohoto mechanismu, protože by to řadu finančních služeb vyhnalo z Evropy a především OPCVM. Vy jste říkal, že cíl je více růstu a více zaměstnanosti v Evropské unie a já mám pocit, že tady účinky té daně by byly právě opačné. Děkuji. Mario, sorry, we, we can't keep... Omlouvám se, eh, Mario, ale eh, budete se muset snažit odpovědět během dvou minut. Děkuji. Pokud jde o první otázku, tak tak když řekneme, že co vlastně nyní pohání to oživení? Eh, oživení eh, bývalo eh, způsobováno zejména exportem v té původní fázi a nyní se postupně rozšiřuje i na domácí poptávku. Dalšími hnacími faktory o oživení jsou měnové politiky a návrat důvěry. Ale tady bych s vámi souhlasil. Dalším hnacím faktorem oživení je fakt, že reálná kupní síla, platy, mzdy a důchody, důchody důchody, protože eh, bychom neměli zapomínat na ten procentní podíl eh, důchodců v eurozóně, který je poměrně vysoký, eh, tak ta kupní síla je udržována na výši tou nízkou inflací. Takže z tohoto pohledu to, že máme nízké ceny energie, potravin nebo alespoň nízkou inflaci, v, těch, v těchto oblastech určitě eh, podporuje eh, reálný eh, disponibilní příjem. Samozřejmě proti tomu stojí vysoká úroveň nezaměstnanosti a proto reálný příjem mladých složek populace nebo obecně nezaměstnaných je nízký, což nepodporuje oživení ekonomiky. A druhá vaše otázka Eh, tak tady se musím přiznat, že eh, vůbec nevím ohledně čínského eh, Janu, proč šel nejdřív nahoru a potom dolů. Tady se přiznám k neznalosti. Nemám tušení, čínská ekonomika je velice složitá a velká. A k té třetí otázce ohledně daně z finančních transakcí. ECB eh, e se k tomuto nechce vyjadřovat, eh, protože eh, toto spadá ze 100% do kompetence vlád a politických orgánů. Samozřejmě existují určitá očekávání, podle nichž daň z finančních transakcí by mohla působit negativně na naši měnovou politiku a my spolupracujeme s komisí, abychom odstranili tento aspekt jejich návrhu. Děkuji. Děkuji a e, nyní za e, SD e, Antonio Sanchez Presedo. Děkuji mnohokrát, pane dragi za spolupráci v těch posledních letech. Je jasné, že jste na sebe vzal důležité iniciativy a dosáhl jste toho, že Evropa teď není v té úplně nejhorší situaci. Ale jak jste také sám řekl, občané se dívají na Evropskou unii a hodnotí podle toho, zda je schopna poskytovat pracovní místa a zajistit růst. A zatím skutečně tomu jsme ještě vzdáleni. A zdá se, že zatím ještě tady je poměrně velký prostor pro měnovou politiku a já mám tady v té souvislosti dvě otázky. Za prvé, pokud jde o měnovou politiku, myslíte si, že je třeba dělat ještě něco dalšího tak, aby eh, se skutečně eh, malým a středním podnikům Eh, dos, vlastně zlepšila ta situace v rámci měnové politiky? A druhá otázka, jak měnová politika přispívá k cílům EU? Eh, předsedkyně Fedu řek, uvedla, že vlastně třeba s, dosáhnout co nejudržitelnější zaměstnanosti. Uh, jaké e, my budeme mít cíle, pokud jde o udržitelnou, maximální udržitelnou zaměstnanost, tak aby to bylo v souladu s měnovou politikou a s cílem e, stability cen. Děkuji. Thank you. Děkuji. Já opravdu eh, nemůžu komentovat eh, rozhodování ohledně měnové politiky právě dnes eh, v tuto chvíli, ale abych odpověděl na vaše ostatní otázky. Měnová politika udělala mnohé za poslední dva a půl roku a stále je e, velice e, přizpůsobivá. Nicméně e, nemůže vykonávat práci, kterou by měli vykonávat jiní. Nemůže nahrazovat vlády a jejich kroky. A my nyní jsme už mimo tu nejakutnější fázi krize, alespoň zatím jsme z té nejakutnější krize venku a vlády by mohly udělat to, že eh, přehodnotí eh, své úsilí o konzolidaci rozpočtu. Eh, ne v tom smyslu, to musím okamžitě dodat, ne v tom smyslu, že by měli odstranit ten pokrok, kterého dosáhli a který je stál tolik prostředků a tolik bolestí. Ale měli by to udělat v tom smyslu, aby usilovali o to, čemu ECB e říká konzolidace při příznivá pro růst, což znamená, že by se měly eh, soustředit na snížení daní, snížení eh, běžných výdajů a možná zvýšili eh, kapitálové výdaje do infrastruktury a eh, veřejné investice. Nezapomínejme, že kapitálové výdaje i v těch jádrových zemích, i v zátěžových zemích nikdy nebyly tak nízké. Určitě alespoň deset let nebyly takto nízké. Takže tady existuje jasná potřeba zlepšovat infrastrukturu sektoru. Zejména v některých zemích jde o sektor služeb a v jiných zemích jde o e, jiné sektory. A zároveň, protože to se nedílně pojí s tou e, konzolidací příznivou pro růst, je potřeba e, provést strukturální reformy. Já používám tento obecný termín strukturální reformy, protože ty se budou lišit podle toho, e, o jaké zemi hovoříme. Každá země má nějaký seznam reform, které chce provést. Může jít o posílení konkurenceschopnosti, posílení růstu a vytváření pracovních míst. Děkuji. Okay, thank you. Eh, děkuji a eh, nyní za Alde eh, Nils Torvalds. Děkuji. Před týdnem tento výbor hlasoval o zprávě o trojce a jejím působení v krizových zemích, takže máme máme představu o tom, kdo tam hrál první housle, eh, druhé housle. První housle hrála komise, druhé housle eh, MMF a teprve třetí potom Evropská centrální banka. Eh, a my jsme diskutovali o tom, jaká je role těch třetích houslí. My bychom byli rádi, kdyby byly velmi malé, ale rád si vyslechnu vaše připomínky k tomuto. A Eh, nyní eh, Chicago VIX se trochu zvedá, což znamená omezení likvidity většinou. A eh, tato likvidita, toto omezení většinou znamená, že je méně peněz. Já jsem rád, že jste zmínil, ráda, že jste zmínil Aston Martina, protože to se hodí pro Jamesa Bonda, Eh, už eh, nepokračujme eh, s, s touto paralelou s Jamesem Bondem příliš daleko a každopádně řekl to on a ne já. Evropská centrální banka máte pravdu, sedí na zadním sedadle toho auta a e, je tam e, proto, že přispívá specifickým způsobem k finančnímu sektoru a e, bankovnímu sektoru. A v budoucnu to tak bude bývat čím dál více. Existuje určitý důvod, proč ECB je tam, kde je. Pokud sektor bankovních půjček, který je největší v eurozóně, nefunguje, tak nefunguje naše měnová politika. Není efektivní. Takže e, přítomnost ECB e e, má mimo jiné ten důvod, aby se zlepšilo fungování kanálu půjček, aby ten přenos měnové politiky mohl být implementován. Velice často toto zlepšení se neomezuje pouze na bankovní sektor, ale žádá si kroky i v jiných oblastech. To je ale ten eh, úhel pohledu, to je ten důvod, proč tam ECB eh, e je. A pokud jde o budoucnost, eh, tak Eh, ještě se eh, uvidí. Eh, samozřejmě je poněkud předčasné přemýšlet o dalších rolích ECB, dokud krize ještě trvá. Až budeme moci říci přesvědčivě, že krize je za námi, tak potom můžeme přemýšlet o dalších rolích ECB. K tomu druhému, co jste říkal, co se týká likvidity, tak my samozřejmě hlídáme situaci likvidity a ta přebytečná likvidita se přesouvá do celé řady faktorů. A já musím říci, že není lehké eh, ustanovit nějaký eh, stálý vztah eh, mezi přebytečnou likviditou a tím, co zajímá trhy. Eh, VIX eh, stoupá eh, často mimo jiné proto, že kdy, když likvidita stoupá na konci měsíce, to jsou změny, které mají změny a v minulosti měly vliv na VIX. Děkuji. A potom se to zase v následujícím cyklu často vrátí na původní úroveň. Uh, děkuji a nyní se dostáváme k poslednímu řečníkovi uh, tohoto bloku, což je Petr Simon za uh, SD. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl zeptat na něco úplně jiného, a sice na návrhy komise na dlouhodobé financování evropské ekonomiky. To tady je klíčové slovo Evropské bankovní konto. Tedy ta myšlenka společně sbírat eh, peníze a skladovat je, nastavit eh, pevné, pevnou eh, úrokovou sazbu, ať už ji nastaví komise nebo někdo jiný, a tím potom poskytovat úvěry ekonomice. Já pocházím ze země s malým bankovním sektorem a tak, jako je v Itálii, jsou velké i malé banky i v Německu, které financují poskytují tu střední vrstvu eh, ekonomiky z velké části. Vidíte, eh, tady něco smysluplného na těchto úsilích komise. Není tu eh, nebezpečí, že trhy, které závisí na jedné, na jedné bance, a která financuje ekonomiky, nebudou přesně ty, které budou podkopávat ten ozdravný mechanismus? že ekonomika eh, nebude nakonec eh, slabší eh, právě proto, že tyto instituce budou vykazovat nedostatky a nebudou schopny poskytovat úvěry. Není tu naopak také nebezpečí, že v trzích, kde banky na tom byly špatně až do nedávna, takže se nedostanou banky do ještě větších problémů, protože jejich odklady budou staženy. Děkuji. Well, I, I'm not sure that the, uh... Eh, já si nejsem jistý, zda dlouhodobé financovací plány eh, od komise eh, budou takového rozsahu, že by způsobily tyto velké následky pro celý zbytek bankovního systému. Já bych to chápal jako jedno z opatření, které má posílit dlouhodobé financování, ale těžko mohou nějakým způsobem konkurovat dalšími zdroji financování financí eh, pro bankovní sektor. Eh, z tohoto pohledu eh, si nejsem jistý, že tady je čeho se bát. Právě toho, co jste tady popsal. A pokud půjde o nějaké okrajové zlepšení plynoucí z těchto plánů, tak to bude i ku prospěchu vkladů ve zbytku bankovního sektoru. Děkuji. Okay, um... Dobrá, tím tedy končí měnový dialog a přejdeme k slyšení ohledně eh, SRB, ale uděláme si pár minut přestávku. Prosím, neodcházejte. Ještě tady musíme pár věcí projednat a pak tedy začne to slyšení. Okay. Okay, let's, let's recommence. Um... Kolegové, budeme začínat. So, uh, we are now, uh, Nyní tedy zahajujeme veřejné slyšení s předsedou Evropské rady pro systémová rizika, což je tedy zase vlastně prezident Evropské centrální banky. Uh, a také eh, máme tady žádost, aby se ty otázky vlastně seskupily, eh, protože by se mohly překrývat a nemáme zase tady tolik otázek, takže já navrhuji, abychom eh, vlastně postupovali tím alternativním způsobem, to znamená po té úvodní prezentaci se vlastně si vyslechneme všechny otázky a potom vy to budete moci zodpovědět na jednou a myslím si, že z té minulé zkušenosti s ESRB to možná bude praktičtější. Takže vám dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, vážené poslankyně, já jsem velice rád, že mohu před tento výbor předstoupit, abych informoval o činnostech Evropské rady pro systémová rizika. Hospodářské a sociální náklady nedávné finanční krize nemusím připomínat. Je tedy třeba nadále se snažit o vytváření zdravějšího finančního systému. ESRB sehrává klíčovou úlohu při plnění tohoto cíle. Tak, teď tady máte i kávu. A já bych vás dnes chtěl informovat o probíhající práci ESBB právě na dosažení tohoto cíle. Od počátku krize jsme přijali důležitá opatření na řešení nedostatků finančního systému. 1. ledna tohoto roku vstoupila v platnost nová obezřetnostní pravidla, která zajišťují lepší regulační rámec pro bankovnictví v EU. Chtěl bych říci, že si jsem vědom klíčové úlohy, kterou sehrál tento parlament jakožto spolu zákonodárce právě při dosažení tohoto milníku. Teď tedy byla zavedena nová obezřetnostní pravidla a EU má tedy dobrou pozici pro to, aby mohla zavádět makroobezřetnostní politiku. Zavedení této politiky je úkolem, který před námi všemi stojí. A jsem tedy rád, že vás mohu informovat, že od mého posledního vystoupení před tímto výborem ESRB už podnikla významná opatření v naplnění tohoto úkolu. Právě v době, kdy s vámi hovořím, umistujeme na své internetové stránky řadu dokumentů ohledně toho, jak úřady mohou používat makroobezřetnostní nástroje, které jsou stanoveny v nových obezřetnostních pravidlech a která mají řešit rizika pro finanční stabilitu. Očekáváme, že ty úřady a orgány e, budou moci užitečně používat materiály ESRB pro vytváření svých politik. Evropa stále ještě se nedostala úplně z krize. A klíčovým příspěvkem makroobezřetnostní politiky je to, že se podpoří vytváření kapitálových rezerv a vylepšení bankovních rozvah. Nicméně používání makroobezřetnostních nástrojů může být vhodné v blízké budoucnosti a právě mm, ty podklady ESRB by v tom uplatnění měly pomoci. Jsou příklady zemí, kde jsou ještě obavy ohledně finančních pák a vývoje v oblasti nemovitostí. Některé eh, země už aktivovaly makroobezřetnostní nástroje. V roce 2013 například Švédsko zavedlo spodní limit váženého rizika pro hypotéky a také opatření týkající se makrolikvidity. Nizozemsko aktivovalo strop pro takzvané loan to value, aby právě řešila vývoj v oblasti rezidenčních nemovitostí, zatímco v Spojeném království Bank of England a ministerstvo financí se rozhodli vlastně trochu přeorientovat režim Funding for Lending tím, že vlastně změnili přímé pobídky na rozšíření půjček domácnostem. A jen před několika týdny německá Bundesbank vyjádřila obavy ohledně rychlého eh, nárůstu cen rezidenčního bydlení ve velkých německých městech. Nyní bych rád řekl pár slov k těm dokumentům, který, eh, které jsme právě zveřejnili. Nejprve bych chtěl zdůraznit, že tyto dokumenty jsou naším třetím hlavním příspěvkem jakožto katalyzátoru na podporu makroobezřetnostního rámce v EU. Možná si vzpomenete, že v roce 2012 jsme vydali doporučení určené členským státům, v němž navrhujeme zřízení vnitrostátních orgánů s makroobezřetnostním mandátem. Naše hodnocení ještě není dokončeno, ale mohu už říci, že to doporučení vyvolalo celou vlnu eh, legislativních iniciativ v členských státech tomto okamžiku 19 členských států už schválilo makro obezřetnostní právní předpisy a ve čtyřech dalších zemích jsou takovéto zákony projednávány nyní parlamentem. V loňském roce jsme do doplnili toto doporučení o jiné doporučení, které se týká toho, aby vnitrostátní makroobezřetnostní orgány měly potřebné nástroje k naplnění svého mandátu. Chtěli jsme zajistit, že úřady budou mít k dispozici nástroje, které jim umožní naplnit průběžné cíle, které v konečném důsledku přispívají k finanční stabilitě. Patří sem cíle jako předcházení a zmírňování přílišného růstu úvěrů, finančních pák nesouladu s platností a rizikových koncentrací. Dokumenty, které dnes zveřejňujeme, jsou dalším krokem v zavedení makroobezřetnostní politiky. Hlavním, hlavní součástí je takzvaná příručka, která se zaměřuje nebo je určena právě makroobezřetnostním orgánům. Jsou tam uvedeny podrobné eh, rady pro jednotlivé nástroje ohledně toho, jak koncipovat a zavádět makroobezřetnostní politiky v bankovnictví. Ta příručka je doplněna o takzvanou flagship report, tedy stěžení zprávu, která se zaměřuje na ty, kteří přijímají politická rozhodnutí na nejvyšší úrovni. A tam je takový přehled, jak vlastně zavést ty nové makroobezřetnostní nástroje. My tuto zprávu vnímáme také jako užitečný nástroj pro informování o makroobezřetnostní politice různým zúčastněným stranám, včetně tohoto parlamentu, E, vlastně srozumitelným jazykem. V příručce pokrýváme celou škálu makroobezřetnostních nástrojů od e, proticyklické kapitálové rezervy e, přes nástroje týkající se hypoték a likvidity až k nástrojům, které řeší systémová bankovní a strukturální systémová rizika. My důsledně revidujeme každý nástroj, eh, vlastně snažíme se vysvětlit, jaké, k jakým cílům ten daný nástroj slouží, jak jeho používání může ovlivnit finanční systém a ekonomiku, jaké ukazatele se používají k, je, k jeho aktivaci a dezaktivaci a také tam eh, popisujeme různé právní a institucionální aspekty. Příručka také řeší důležitá témata, která jdou napříč různými nástroji, například jak zvolit ten nejvhodnější nástroj pro dané riziko, jak omezit eh, vlastně upřednostňování určité nečinnosti. Eh, většinou to stojí před těmi úřady v případě, že si uvědomí, jaké jsou okamžité náklady, eh, ale vlastně ty ten přínos toho nástroje přijde až v dlouhodobém časovém horizontu. Dále, jak informovat širokou veřejnost o makrobezřednostních politikách a konečně, jak mm, zohledňovat účinky na jiné země, uh, účinky tedy použití daného nástroje. Tím se dostávám k úloze ESRB podle nových obezřetnostních pravidel. Byly nám svěřeny nové úkoly, kromě toho, že nadále máme vlastně eh, ten úkol vydávat varování, upozornění a doporučení. Mezi tyto úkoly eh, patří například poskytování různých vodítek, stanovisek a doporučení k vybraným makroobezřetnostním nástrojům. Také se máme účastnit konzultací eh, ohledně eh, přeskumu obezřetnostních pravidel. Musíme vybudovat solidní eh, infrastrukturu a ekonomický rámec, abychom mohli tyto nové požadavky řešit. Ale myslím, že to už vlastně máme dobře zavedeno. My jsme vytvořili tým, který bude posuzovat různá opatření makroobezřetnostní politiky, která se budou oznamovat eh, podle nových pravidel ESRB. Tento tým také bude pomáhat ESRB s přípravou stanovisek. Abychom zajistili konzistentní uplatňování v celé EU, zpracováváme taková vodítka, hlavní směrnice pro úřady, pro zřizování nebo zavádění sazeb těch proticyklických kapitálových rezerv. Já vás o obou těchto iniciativách budu informovat zase při dalším vystoupení před tímto výborem. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, dovolte, abych na závěr se stručně podíval na eh, budoucí klíčové strategické úkoly ESRB. Podle těch nových obezřetnostních pravidel naše další uh, úkoly uh, budou znamenat, že musíme posílit uh, analýzu systémových rizik a politik. Také musíme posílit svou úlohu v monitorování a řízení makroobezřetnostní politiky v EU. Zároveň budeme muset eh, přeskoumat náš postup přijímání rozhodnutí, abychom eh, byli schopni plnit ty krátké lhůty, které právní předpisy nám dávají pro vypracování stanovisek. Jsem pevně přesvědčen, že ta nová pravidla pro nás znamenají také velkou příležitost. ESRB může být takovým centrálním uzlem pro schromažďování a šíření informací o makroobezřetnostní politice a jejich opatřeních v EU. Prvním krokem je to, že už jsme na naší internetové stránce vytvořili prostor, kde budeme zveřejňovat všechna vnitrostátní opatření, o kterých se dozvíme na základě našeho úplně prvního doporučení o půjčkách v cizích měnách. Děkuji mnohokrát za pozornost a jsem připraven zodpovědět vaše otázky. Děkujeme. Jak už jsem uvedla, budeme nyní mít eh, takové kolo všech otázek eh, na začátek Jean-Paul Gozes. Děkuji vám. Pane prezidente, já jsem zatím neměl možnost vystoupit a chtěl bych vám tedy poděkovat za spolupráci mezi eh, naším parlamentem, naším výborem a vámi. Vzhledem k tomu, že toto jednání je tak vlastně poznamenáno koncem mandátu, i když doufám, že se s vámi setkáme i příště, vy tady určitě budete, u nás to není tak jisté, tak bych se chtěla zeptat, jaké ponaučení si berete z té snahy Evropského parlamentu, který chtěl, aby prezident ECB byl vlastně e, i oficiálním předsedou výboru. E, můžete teď tedy zpětně říct, zda tato myšlenka byla dobrá, e, zda by to tak mělo pokračovat, nebo zda by se to mělo změnit? Uh, thank you very much. Děkuji. Omluvám, se, říká pan Draghi. Nevím, zda jsem slyšel celou otázku. Jaká ponaučení z tohoto parlamentu a mohl byste zopakovat? Asi jsem byl moc rychlý, chtěl jsem ušetřit čas. Takže eh, když byla zřízena tato rada, tak bylo rozhodnuto, že prezident ECB bude i předsedou této rady alespoň na počátku. A teď už uplynul určitý čas, vy máte velké zkušenosti a mě by zajímalo, jaké je vaše ponaučení z této situace, zda by ta, to takto mělo pokračovat, anebo zda by se mělo postupovat jinak. Okay. Um, thank you. No. Ano, děkuji Anin za socialista demokraty Said el-Kadrawi. Eh, zdá se, že eh, ty rolety moc nespravily na tom, kde sedíte vy. Děkuji za váš úvod. Moje otázka se bude týkat eh, peněžních trhů, trhů s peněžními produkty. Jak víte, na G20 a ISB v loni a dokonce i komise přišla s takovým doporučením. Tam máme nařízení týkající se e, těchto trhů. Co by první krok, který se má vypořádat s těmi takzvanými stínovými bankami a máme celou řadu uh, doporučení z konce roku 2012 týkající se rovněž dlouhodobého finančního výhledu a mezi jinými eh, povinný přechod na eh, takzvané hodnotové eh, fondy s čistou hodnotou, čili výnoc. Z pohledu toho, že komise něco navrhla, co by rezervu, to mělo být přechodné období tak eh, posléze povinný přechod na výnos by měl být tím cílem. Některé členské státy spochybňují nutnost těchto, nazval bych je, dodatečných opatření, zejména týkajících se těch eh, synaps. Moje otázka. Za prvé, můžete potvrdit stanovisko SRP týkající se SINAS a můžete se věnovat i jiným variantám, jakým způsobem si poradit s jejich systémovými riziky z pohledu eh, tvorby rezerv a přechodu na výnavs. A za druhé, jak byste odpověděl těm, a tady já třeba s tím nesouhlasím, kteří se odbávají, že ten lék, tedy ta konverze a ta rezerva budou kontraproduktivní a naopak vedou k dodatečným rizikům tím, že vytlačují ty peníze, které přece jen zatím jsou v bankách, eh, například i za hranice EU. Děkuji. Ano, my si tady sepisujeme všechny ty otázky. A jako další, Sylvie, přejete si vyjádřit se? Ano. Za prvé děkuji, pane prezidente. Já pouze chci potvrdit první dvě otázky, které tady měl Jean-Paul. Vaše úloha v SRB a otázka právě týkající těch SINAS a VINAS. A nyní za EKR Vicky Ford, prosím. nudná, ale významná správní otázka. Doufám, že tady nebudu vypadat jako škutla. Většinu toho volebního období trávíme tím, že se snažíme dostat z toho začarovaného kruhu, když daňový poplatník má zachraňovat banky. A ehm, SRB, to je jeden prvek, globální eh, práce na eh, lepší míře kapitalizace bank a eh, další součást je důležitá úloha státní pomoci komise. V SRM, to je ten jednotný mechanismus řešení problému, máme nové úkoly novou roli. E, kromě té původní, což by mohlo vést k určité kolizi, e, protože poskytování státní pomoci je rovněž důležité e, z pohledu záchrany určitých aspektů hospodářství. A my, když jsme ustanovovali ten nástroj, tak jsme jako parlament zcela jasně říkali, že chceme dělící linii mezi vaší úlohou jako Evropská centrální banka a vy jako prezident a SRB. Jak vy eh, vnímáte ten střed zájmu mezi ESRB a ECB, tak aby se nehazardovalo s penězi, aby banky nebankrotovaly? Za zelené Jean-Paul Beze. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím o stručnost, jak jste doporučila. Moje otázka, pane předsedo, moc nesouvisí s tím, co tady zaznělo předtím. Mě by zajímal váš pocit ohledně těch velkých otřesů eh, na trzích v nově se rozvíjejících zemích, které eh, a u kterých hrozí, že se zopakují. Tyto otřesy Nemají vliv na systémové riziko pro světovou ekonomiku a zvláště pro evropskou ekonomiku, která právě se hodně spoléhá na vývoj v těchto nově se rozvíjejících zemí. Není to třeba i nějaký příznak nové finanční bouře, která by mohla mít něčivé účinky? My jsme totiž znepokojeni eh, možným omezením úvěru a kapitálových toků na těch nově se rozvíjejících trzích. To by mělo velice negativní vliv na tuzemskou poptávku v těchto zemích a také na hospodářskou činnost v zemích Unie. A jsme o to více znepokojeni, že je z jednou z hlavních příčin této krize Eh, a sice postupného opouštění eh, politik přizpůsobení se některých bank, zvláště federální rezervy, došlo k omezení nebo zpomalení odkupu aktiv a to by se mohlo ještě zvýraznit v nadcházejících měsících. Jinými slovy, pane předsedo, neměli bychom se připravit tak, abychom pak nebyli překvapeni, jak tomu bylo před pěti lety. A zajímalo by mě, zda tedy se Evropská rada na to nějak připravuje. Děkuji. Okay, and finally... Děkuji a e, na závěr za GUE Marisa Matias. Obrigada, prezident. Uh, e, senhor Draghi, Eh, eu gostaria de aproveitar esta, esta sua... Eh, já bych chtěla využít eh, této příležitosti v druhé části debaty, abych pohovořila o problému, který je i nadále velice aktuální. A to sice bankovní rizika a státní rizika, které jsou do značné míry provázány. Položím otázku, kterou už jsem položila ohledně Evropské měnové unie a sice e, vydávání úvěru. Mohu říci, že u e, malých a středních podniků e, není největším problémem pouze e, nedostatek přístupu k úvěrům, ale také nedostatek poptávky. S tím souhlasím. A to souvisí s tou strašlivou úspornou politikou, která vedla ke snížení platů. A vy za to máte velký díl odpovědnosti. Ale já tu chci hovořit o vazbě mezi státním rizikem a bankovním rizikem. V dnešní době jsou problémy s přístupem k úvěrům protože e, banky a e, státy zůstávají provázané a e, společnosti závisí na tom, v jaké zemi se nacházejí. A na tom také závisí jejich úrokové míry. Například portugalská firma se stejnou úrovní rizika by musela platit o 60% více než německá firma, aby financovala sama sebe. V Portugalsku je úroková míra 5,7%, zatímco v Německu 3,6%. když provádíte ty zátěžové testy, tak jejich eh, myšlenka byla taková, že měli eh, snížit důležitost eh, zeměpisného umístění pro riziko. Ale dnes je to tak, že docházíme k závěrům ohledně mechanismu eh, SRM, kde eh, když relativizujete zeměpisnou polohu, tak to zkrátka nefunguje, protože eh, stejný jev se děje všude. Když se podíváte na zátěžové testy, tak ty nebudou mít žádný dopad na přístup k úvěrům pro malé a střední podniky, což je velký problém, který je potřeba nějak vyřešit. Tak, eh, pane Dragi, nyní eh, máte slovo, abyste eh, odpověděl a máte, myslím, neomezený čas prakticky. Děkuji, já se budu řídit tím pořadím, v jakém otázky zazněly. První otázka se týkala role ESRB e od jejího počátku. Když se podívám do minulosti, tak si myslím, že ESRB e, se e, etablovala e, jakožto faktor v tom neustále probíhajícím dialogu o finanční regulaci v Evropské unii. ESRB zahájila činnost v poměrně obtížném prostředí. Určitě si vzpomenete, že tehdy právě Eh, vypukla krize a eh, plnila svůj úkol v prostředí, eh, v, regulatorním prostředí, které se neustále měnilo, vznikaly nové iniciativy a nové instituce. Když vznikla ESRB, tak neexistoval žádný SSM, neexistoval žádný SRM a e, mnoho z těch kroků, které byly za poslední dva a půl roku podniknuty, e, tehdy také ještě nebyly. E, takže pokud to mohu nějak obecně soudit, tak si myslím, že ESRB se musela potýkat s neustále se měnícím prostředím, na které se poměrně dobře adaptovala a uchovávala si svou roli, plnila svůj mandát v tomto prostředí. A e, já jsem rád, že jsem e, předsedou ESRB a e, rozhodně se vynasnažím, abych tuto instituci prováděl všemi změnami, které budou potřeba. Nicméně můj mandát je v podstatě ve vašich rukou, v rukou Evropského parlamentu a rady. Ale z celkového pohledu eh, můžu říct, že kdybych eh, já eh, měl hledat nějakou základní linii ESRB, tak bych ji hodnotil velice pozitivně. Teď pokud jde o fondy peněžních trhů, ten další bod, tak vy jste tady e, připomněl pozici ESRB, e e, která v podstatě má za úkol vytvářet kon- konverzi fondu SINAF na fondy VINAF za předpokladu, nebo respektive eh, s tím eh, následkem, že ten fond SINAF by sebou nesl eh, systémová rizika což mimochodem byla tak, bylo také e, pozice e, amerického federálního ministerstva e, financí, což samozřejmě neznamená, že USA se pustí stejným směrem. Ale tato diskuze se konala ještě předtím, než komise přišla se svým návrhem na tříprocentní kapitálovou rezervu pro CNAFs po určité časové období. Na jehož konci budou eh, tyto fondy převedeny na eh, VNAFs my jsme eh, o tomto, my jsme nediskutovali v ESRB o tom, jak hodnotit tento návrh komise, ale takto snad hozu bych mohl říct, že je to takový druhý nejlepší krok vpřed ale eh, jak říkám, tak já nemohu hovořit jménem eh, generální rady, protože tam ještě neproběhla diskuze. Ale můj osobní názor zní, že toto bude eh, druhý nejlepší krok a tedy dobrý krok vpřed. A mimochodem komise má, provádí stejné hodnocení jako ESRB ohledně potenciálního systémového rizika CNAVS. A vzhledem k tomu 3% eh, eh, limitu, eh, tak to je v podstatě bezvýznamný, nebo je to, je to významný prach, protože je v průmyslovém sektorem považován za poměrně vysoký. A třetí otázka týkající se turbulencí. Já bych chtěl položit takovou protiotázku ohledně současných turbulencí na finančních trzích. Tak vy tady odkazujete na e, dnešní události anebo obecně na události v posledních několika měsících? Pokud hovoříme o e, dnešních událostech, tak e, já už jsem říkal, že i když je zhodnotíme kvantitativně, e, když vezmeme v úvahu interakce v obchodním sektoru a e, finančním sektoru, tak i když nevidíme žádné e, významné interakce, tak bych zároveň řekl, že je velice obtížné jakýmkoliv způsobem předvídat ekonomické a finanční následky takové to, takovéhoto velkého geopolitického rizika. Ale pokud hovoříte o turbulencích z posledních měsíců, tak bych řekl, že e, eurozóna v podstatě e, se, potýká, pod, pod, se potýkala s těmito turbulencemi poměrně pozitivně. Ty reakce jsou e, pozitivní Eh, a byly eh, už oceněny eh, na trhu. Takže pokud jde o eurozónu, tak ten dopad není negativní. Dokonce ten výnos v těch zátěžových zemích byl nižší po, tom, po té druhé vlně v USA. Eh, dochází k přelévání pozitivního efektu na ekonomiky eh, rozvojových eh, zemí a tady ta odpověď je poměrně složitá. My máme tady tři typy aktérů. Ti nejdůležitější jsou vlády rozvíjejících se trhů, a e, pokud e, se podíváme na e, dopad těch opatření na tyto trhy, tak vidíme, že ty zasáhly nejvíce ty nejzranitelnější ekonomiky. Ty ekonomiky, které měly velký rozpočtový deficit, velký deficit běžných účtů a obecnou vysokou míru zadlužení a nízkou úroveň rezerv. A eh, MF, eh, MMF identifikoval pět takto zranitelných zemí. Eh, další země s rozvíjejícím se trhem se vypořádali s tímto s těmito turbulencemi lépe. Takže ty, ti první aktéři jsou samotné vlády, které musí posílit odolnost svých ekonomik prostřednictvím správné ekonomické politiky. Ale pak je to druhý typ aktorů a to jsou centrální banky největších finančních jurisdikcí. Já už jsem říkal, že tady je těžká nějaká striktní koordinace, protože každá taková banka má svůj národní mandát. Ale musíme si uvědomovat, že naše akce sebou nesou přen přelévání pozitivních efektů na eh, rozvíjející se ekonomiky, což musíme brát v potaz při našem rozhodování o měnové politice. A potom jsou tu třetí aktéři, kteří mohou udělat nejvíce, a to jsou mezinárodní finanční instituce, zejména potom MMF, eh, který může posílit podolnost rozvíjející se tržní ekonomiky celou řadou nástrojů. A e, mimochodem e, po celou dobu krize e, tyto krize měly k dispozici takzvaný FCL a nevyužili ho ze strachu, že to sebou ponese určité stigma přijmout takovýto úvěr od MMF. Takže MMF může udělat mnoho věcí pokud jde o omezení dopadu toho přelévání efektu které, které sebou samozřejmě ponese rozhodování o e, měnové politice. A e, poslední otázka se týkala e, vazeb mezi státním rizikem a bankovním rizikem. Ne, omlouvám se. Ano, pokud jsem pochopil vaši otázku, tak vy jste se ptala, jak jak lze eh, legitimně odůvodnit, že komise je eh, poskytovatelem státní pomoci? Eh, já, já jsem se ptala, jak zvládáte střed zájmu a vy jste to vyřešil oddělením sekretariátu a zaměstnanců konf- střed zájmu mezi eh, státní pomocí a eh, tím SRM. A vy jste musel tedy eh, řešil, řešit tento střed zájmu a tak se ptám, co fungovalo a co nefungovalo v této oblasti. Eh, mimochodem ESRB eh, e eh, to ne, se o tomto nediskutovalo, nebo se ESRB nevyslovilo, ale to je součástí řízení SRM. SRM by mělo být nezávislou radou, která by měla volnou, svobodnou možnost rozhodovat způsobem, který by byl kompatibilní s pravidly státní pomoci. Ale mělo by to, měl by to být nezávislý orgán, který by byl schopen nezávislý nezávisle se eh, rozhodovat a to rychle. Neměli bychom ale zapomínat na to, že eh, jak na eh, národních úrovních, tak když se podíváme na ty orgány na státních úrovních, anebo společné orgány, tak tak eh, jejich rozhodnutí musí být slučitelná s pravidly pro eh, státní pomoc, tak, abychom eh, chránili daňové poplatníky před tím, aby dotovali bankovní systém ale my tím vlastně dáváme komisi poslední slovo, jak pokud jde o SSRM a a to e, jak o e, SRM, tak o státní pomoci. Takže ta nezávislost rozhodování o státní pom- pom- pomoci e, je potenciálně zdrojem konfliktu. A proto já se ptám na vaši zkušenost, co funguje v případě takovýchto střetů zájmu. V našem případě eh, měnová politika je přísně oddělená od eh, dohledu eh, celou řadou pravidel a my nyní vyvíjíme interní procedurální příručku. A pokud je o mou osobní zkušenost, tak já jsem byl ve stejné centrální bance guvernérem i šéfem dohledu, tak jak to bývá ve většině evropských centrálních bank a E, tyto střety zájmů se dají řešit patřičným oddělením. Myslím si, že e, oddělení stejného typu bude zavedeno i v novém e, SRM mezi těmi dvěma rolemi komise. Samozřejmě je to relevantní problém a musíme dohlédnout na to, aby to tak opravdu bylo. A poslední otázka. Ta se týkala vztahu mezi zadlu, čili mírou státní zadluženosti a zadluženosti bank. Tam je určité propojení a to dosáhlo vrcholu asi v roce 2010. A já bych řekl, že do doby vypuknutí finanční krize to bylo něco, co bylo úplně přehlíženo a teprve se v to v plném světle projevilo eh, při PSI a nyní už to ustoupilo. Významnou měrou. Při nejmenším u bank, i když ne stoprocentně. Stále ještě tam máme určité rozdrobnění fragmentarizaci, zejména na straně eh, těch eh, poskytovatelů úvěru, ale podíváme-li se například na to, jak pojišťovny investují rezervy, které mají z životního pojištění, tak zjišťujete, že jejich eh, model investiční se rovněž drží toho, že se snaží investovat do aktiv, té země, kde žijí jejich zákazníci, držitele těch pojistek a že je i tam určitá fragmentarizace, tedy to roztříštění tam je a musí se udělat ještě mnohem více. Tvo, vytvoření SSM znamená další snížení té souvstažnosti toho propojení, oslabení tohoto propojení, protože Hodnocení bank v různých zemích EU bude prováděno společným dohledovým orgánem, takže to překoná tu úlohu toho národního posuzovatele a zbaví nás podezření toho takzvaného, řekl bych, znečišťování při tom posuzování svého svým. Ale zároveň musím uvést, že úplné prolomení eh, toho, té soustažnosti, toho by mohlo být eh, dosaženo pouze eh, pomocí toho společného backstopu, té společné nejzaší pomoci u společného mechanismu řešení problému. Takže pokračujeme neustále jako předu. Už jsme dále než před třemi lety. SRM, o němž jsme se před hodinou bavili, to rozhodně bude ten další krok potom, čeho jsme už dosáhli a ten už bude znamenat opravdu úplně oddělení jednoho od druhého, na co jste se ptal. Tím jsme dospěli k závěru našeho zasedání. Mně už přísluší pouze rozloučit se s vámi jménem nás všech. Určitě se ještě uvidíme, třeba v Řecku. Každopádně vám velice srdečně děkuji za účast. Okay. And I can just tell you... A já vám pouze sdělím, že další zasedání bude v pondělí 10. března ve Štrasburku. Děkuji. And um, we now need those who are coming to another meeting need. Ti, kteří se přesouvají na naše další zasedání, si musí pospíšit.